Guten Morgen, ich begrüße Sie sehr herzlich zu... Dobrý den, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu, který bude dnes po celý den a zítra také dopoledne od 9 hodin. Když se podíváte na pořad jednání, za prvé přijetí pořadu jednání, kdo se nepřeje změny, takže přijato. Bod dvě, sdělení předsedkyně. Zde chci odkázat na to, jaké máme tlumočení. Eh, přenášíme opět toto zasedání na internetu, na naší standardní webové stránce. Bod číslo 3. Schválení zápisů se schůzy z března, dubna a začátka května. Opět platí pravidlo, že pokud do konce této schůze nebude nic eh, kritizováno, tak to bereme jako přijaté. A není bod číslo 4. Srdečně zde vítám dozorčí výbor OLAFu, všechny jeho členy, že jste zde kompletně před tímto výborem, byli jste nově zvoleni, nebo jste zde téměř kompletní, takže vás srdečně vítám. My jsme si přečetli tu vaši výroční zprávu a těšíme se na váš výklad. Jan Mulder, předseda, bude mít hlavní slovo. Vítáme vás zde na výboru. Děkuji vám, paní předsedkyně jsem velice rád, že zde můžu opět být a vidět tolik známých tváří. Ten náš výbor je téměř kompletní, chybí nám jenom jeden člen, sportu, členka z Portugalska, která zde není kvůli portugalské situaci s lesními požáry, takže zapotřebí tam, jinak bychom zde byli kompletní. Ten výbor je takto složen nově. Začal takto působit koncem ledna tohoto roku, takže téměř pět měsíců. To také znamená, že naše výroční zpráva za rok 2016, kterou zde představím, nebyla formulována tím stávajícím výborem, ale to výsledek činnosti minulého dozorčího výboru a dva z členů, kteří jsou zde dnes, byly tady i v tom minulém a pokračovaly od září. Takže ta zpráva, kterou předkládáme, je téměř zcela cizí, nebo je pro většinu z nás také nová. Nicméně je zde několik věcí ve zprávě, které jsou tedy velmi zajímavé pro nás i pro tento výbor. A hlavní z těchto témat jak už uvádí i zpráva z roku 2015, i ty minulé zprávy, je, že zde byl velice rozdílný názor na způsob, jakým by se měly poskytovat informace. Lišil se pohled členů dozorčího výboru a ředitele OLAFu. No a to je problém, který už se táhne několik let a nebyl na obzoru žádné řešení a proto výbor navrhl a všechny instituce schválily to, že by měl vzniknout výbor, kde by byli šéfové právních služeb, Rady, Komise a Evropského parlamentu a že tento výbor by měl zanalizovat metodologii. Tento výbor těch tří právních služeb vydal svoji zprávu v září minulého roku. Jaký byl závěr? Tři právní služby eh, zvolili stranu dozorčího výboru. To byl jasný výsledek jejich studie. A na tomto základě nyní my pracujeme. Momentálně eh, jsme konstruktivní, vedeme otevřený dialog s Olafem a doufáme, že bude úspěšný. Už zde proto máme dobrá znamení, ale ještě příliš brzo se k tomu vyjadřovat. Hlavní problém je v tom, že pro každý výbor je těžké dělat ty věci, které dělat má, když je situace taková, jaká je. Vidíte tady před sebou prezentaci, případně o jeden slide dříve. E, vidíte přehled činnost dozorčího výboru, pravidelný monitoring, e, OLAFu jeho vyšetřovací funkce. Zvláště jde o e, posílení a zajištění nezávislosti úřadu, potom se zde specificky e, zmiňují monitoring procesních záruk a vyšetřování. Musíme se zapojovat do interinstitucionálních výměn názorů a také se musíme starat o to, aby OLAF dodržoval pravidla pro vyšetřování. Musíme také analyzovat sankce, které generální ředitel Olafu uvaluje a eh, roč, výroční plán managementu, investiční politiky, priority, řešíme eh, ty případy, kde vlastně nejsou naplňovány doporučení Olaf, Olafu, komunikace se soudními orgány členských států a monitorování těch případů, kde vyšetřování trvá déle než 12 měsíců. Takže to je už velký úkol, ale stává se ještě složitějším, když Eh, dozorčí výbor určí, jaké potřebuje informace, ale generální ředitel řekne, že to je v jeho kompetenci určit, co výbor potřebuje vědět a co mu dodá. Takže to byl takový názorový konflikt, který byl dosti výrazný v uplynulých letech. A my jsme to tedy řešili a nadále to řešení teď probíhá. výbor je toho názoru, že tento výbor i ty minulé výbory, že je to výbor, kdo by měl rozhodovat, které informace potřebuje pro svoji účinnou činnost. A generální ředitel OLAFu, pokud nemá opravdu závažné argumenty, aby informace neposkytlo, by se tímto pravidlem měl řídit. Ten případ s právními službami, to eh, bylo opravdu velice významné a vlastně podpořili ten názor dozorčího výboru, jak byl vyjadřován v uplynulých letech. A já mohu říci, že nás to opravdu velice těší. Takže to je vlastně taková ta nejvýznamnější zpráva z té výroční zprávy roku 2016. Také zde byly další důležité věci, například eh, odstranění imunity generálního ředitele, což učinila komise na základě názoru výboru. Výbor měl být konzultován nebo informován, leč nedošlo k tomu. Co se týče procesních záruk, tak tomu vzniklo několik eh, zpráv už v minulosti. Je zde potřeba zlepšování a už to vedlo ke znepokojení také tohoto e, výboru. Potom tu máme téma trvání, vyšetřování, délky vyšetřování. To znamená velké znepokojení. Pokud trvá příliš dlouhé, tak to může znamenat e, porušení práv eh, vyšetřovaných. Eh, co se týče doporučení OLAFu, máme v té zprávě několik eh, statistik, týkají se různých doporučení soudních, administrativních, finančních. Jsou tam zmiňovány příslušné statistiky. Teď je ještě příliš brzy, ale řekl bych, že počet případů a doporučení, které jsou opravdu naplňovány, je relativně nízký, ale měli bychom se tím prostě ještě detailněji zabývat. Ale je to takový můj první dojem. Takže i zde v této oblasti je prostor pro zlepšování. A potom řešíme i, vy řešíte nařízení 883 z roku 2013, kdy se v tom nařízení praví a v říjnu má komise tedy předložit na, na vrhy pro zlepšení a tento výbor na tom také pracuje, na té 883, ale hlavně nevíme, jak to bude s tím úřadem EPO, Evropským veřejným žalobcem. A než toto budeme vědět, tak nebudeme asi moci dodat eh, náležitá doporučení, nicméně pracujeme na tom, sledujeme to a něco bude asi v tom eh, duchu, v jakém jsem vám již v minulosti podával informace. Vážená paní předsedkyně, uvědomuji si, že vám předkládám stručnou zprávu. Z části je to dané tím, že je to zpráva toho minulého výboru, Eh, samozřejmě jsme ochotní vám cokoliv vysvětlit, odpovědět na vaše otázky. Obecně chci říci, že se těšíme na výbornou spolupráci s Evropským parlamentem, protože když si myslíme, že potřebujeme transparentnost a otevřenost a pokud tedy a náš výbor o to chce opravdu starat, tak k tomu potřebujeme podporu Evropského parlamentu. Takže jakékoliv otázky, které na nás máte, tak doufáme, že vám je budeme moci Eh, adekvátně zodpovědět. Děkuji. Děkuji vám za vaši prezentaci. Otázka přístupu k dokumentům. To je opravdu vyloženě nepříjemná, nemilá věc, už to běží spoustu let a čekala bych, že nějaký čelní představitel komise je schopen ten konflikt vyřešit. A přitom to možné není, Navzdory stanoviskům právních služeb, včetně právní služby komise, tak přesto to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven a nedělá se to, co by se mělo dělat. Dochází zde tedy k dlouhodobému mnohaletému porušování nařízení ze strany generálního ředitele a to není jediné porušování, jak můžeme vyčíst i z vaší zprávy. A řekla bych, že to je alarmující, že dochází k porušování evropského práva uvnitř EU, uvnitř institucí, aniž by to mělo nějakékoliv dopady. Beru to tady se zájmem na vědomí a ještě se k tomu určitě vrátím. Já bych měla několik otázek. Máme zde ten bod přístup k dokumentům. A vy jste to také zde přednesl, my jsme si to přečetli i v té vaší zprávě a já se chci zeptat na toto. Je zde rozpor mezi výroční zprávou generálního ředitele, tu jistě máte také, tam se na straně 41 praví, že zaměstnanci sekretariátu výboru měli také přístup k 62 složkám v systému OLAFu pro řízení spisů. To je trochu v rozporu s tím, co jste tady říkal, takže bych byla ráda, kdybyste vysvětlil ten rozpor. Není to pravda? Nebo v čem byl ten problém? Dovolte mi poděkovat za kvalitu vaší výroční zprávy. Je to velice působivé, co jste vyprodukovali v těžkých podmínkách. A velice vám děkuji za vaši činnost. Dále. Bod 47, 48 až 50. Tam se řeší otázka eh, follow-up of judiciary recommendations, tedy navazující kroky na doporučení v oblasti Eh, kroků v soudnictví a zde eh, souhlasím s tím, že je to velice rozporuplné. Náš eh, výbor o tom follow-upu také obdržel dokument od generálního ředitele, obdržel ho v loni, můžu vám říct si za chvíli číslo toho dokumentu. No a tento dokument uvádí čísla, která vůbec neodpovídají číslům, která uvádíte vy. A čísla, která jsme obdrželi loni, odpovídají jenom částečně těm číslům, které jsou ve zprávě generálního ředitele OLAFu. Takže jaké poznatky máte o skutečných počtech eh, judicial follow-up a proč bylo jenom 44% případů OLAFu, když necháme eh, stranou SAPAR, tak proč se dále Eh, řešilo jenom 44% případů. Samozřejmě proto eh, ponechání zapadlu stranou jsou dobré eh, mm, důvody. Pod číslem 47 jste analyzovali tedy případy minulých let, já jsem to dělal také, a když si sečteme ta doporučení, tak máme 284 doporučení z roku 2013 až 15 a generální ředitel nám řekl, že těch doporučení bylo 300 17 v letech 2008 až 2015. Takže když to by znamenalo 33 případů doporučení mezi lety 2008 až 2012. To se mi jeví jako docela nepravděpodobné. Takže co víte o skutečném počtu těch doporučení? To je tedy můj takový druhý blok otázek. A potom otázka realizace doporučení dozorčího výboru vysoká priorita, vy máte pět doporučení s vysokou prioritou a z těch pěti vlastně ani jedna jediná z priorit nebyla realizována. Bylo, z pěti bylo realizováno nula. Podle vašeho názoru, jaký je proto důvod, že nebyly realizovány? Jistě jste to také analyzovali. Takže to je moje třetí otázka. Čtvrtá otázka se týká délky vyšetřování zde jste opravdu odvedli záslužnou činnost, velice vám za to děkuji, protože už jsem si stěžovala na různorodé názory na číselné údaje ve zprávách OLAFu takže vy tam máte nějakých 18,7 nebo 18,2, což pan generální ředitel oznámil jako velký úspěch. A vy říkáte, že to nemůžeme vlastně potvrdit, protože nejsme schopni říct, kdy vlastně začíná vyšetřování a jak dlouho je to předběžné řízení. A teď se to předběžné řízení uvádí v délce 25 měsíců, takže mě by zajímalo, jak eh, se stavíte teď k té délce vyšetřování a bylo by dobré, kdybyste nám to mohli objasnit, protože to také je součást vašeho mandátu. A potom na generální sekretariát komise, pokud tady někoho máme. Máme tady někoho z generálního sekretariátu komise? Je tady někdo od komise? Není, škoda. Tak se zeptáme písemně. A sice proč generální sekretariát komise na nereagoval na eh, dopis eh, výboru týkajícím se disciplinárních opatření. To je opravdu politování hodné, protože situaci s follow-upem bychom opravdu měli znát. Takže vám srdečně děkuji a nevím, jestli Jan tedy, nebo ještě. Tak, možná ještě uděláme kolečko s dotazy pan kolega Liberacký. Děkuji. Paní Gresle v podstatě již vyčerpala seznam mých otázek, ale většinou čím více máme otázek, tím méně odpovědí dostáváme. Proto bychom se asi měli eh, zaměřit na to nejdůležitější. Většina eh, z důležitých věcí byla již zmíněna. A chtěla by, chtěl bych v souvislosti s těmi otázkami říci, že s tím spojujeme naděje. Um, ten eh, dohledový výbor eh, v čele s panem Milderem, kterého tímto zdravím, tedy tento výbor eh, pod tvým vedením, ten, jak se, ta, se tedy bude stabilizovat a já jsem dosud měl pocit, že my tady neustále klademe otázky, komentujeme věci, ale nedostáváme eh, žádné odpovědi, jako kdyby výbor a OLAF pracovali odděleně a náš výbor eh, jako kdyby je občas eh, rušil v této práci. A, a, a proto jsem potěšen, že dohledový výbor mm, bude mít nyní nového člena ve vedení pana Moldera. A jinak možná ještě jedna otázka. Jak je to se schopnostmi výboru, pokud jde o splňování úkolů? Bylo tady řešeno, že jde o přístup k informacím a dokumentům a víme, e, že tady e, je potřeba nějaký sekretariát nebo pyro. Jak to vypadá? Jste vůbec schopni něco takového naplnit? protože já si nejsem jist, jestli lze eh, takový úkol zvládnout, pokud nemáte správné eh, zaměstnance. A eh, v podstatě to vypadá, že tady máme pozitivní precedens. Je to tak, protože jinak je to tak, že situace v tak významné instituci, jako je OLAF, není jasně definovaná. Chtěla bych ještě jednou srdečně poděkovat předsedkyni za seznam otázek a děkuji vám za to, paní předsedkyně, že jste položila ty otázky i za mě. A pan kolega Stajs. Ehm, děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych srdečně přivítal členy dozorčího výboru. Jsem také velice potěšen tím, že když eh, vlastně jmenujeme nové členy, že jsme zde odvedli dobrou práci ve spolupráci s radou a komisí, protože tam přišla řada kompetentních lidí, já nás znám samozřejmě osobně, léta letoucí jsme byli kolegové, také zde v tomto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já bych rád zdůraznil, že činnost do dvozorčího výboru je nesmírně důležitá bez eh, dohledu nad tím, co se děje uvnitř OLAFu, vlastně porušujeme pravidla právního státu a proto vám děkuji za veškerou odvedenou práci. Děkuji i vašim předchůdcům, i těm, kdo jsou teď noví ve vašem výboru. Rád bych také zdůraznil, že sekretariát, který vás podporuje, je také nesmírně důležitý. Máme statut eh, vašich eh, pracovníků a podařilo se nám ho projednat a změnit eh, v úzké spolupráci s nizozemským předsednictvím. A já to v té vaší výroční zprávě tak úplně nevidím, ale zajímalo by mě, jak hodnotíte tuto změnu. Ti lidé, kteří u vás pracují na sekretariátě, jsou spokojeni s tou změnou nebo jsou k tomu ještě nějaké připomínky? jak je to také vlastně s prostory, kde jsou. Byl bych rád, kdybyste to trochu přiblížil, protože opravdu vaše podpora je nesmírně důležitá a podpora pro vás také. Když tu vaše výroční zprávy, tak jsem opět takový posmutnělý, protože opět zase čtu, tak jak už to slyšíme léta, a paní předsedkyně už o tom také hovořila v rámci svých otázek, že Tady máme nadále zásadní problémy s přístupem k informacím, které prostě vy nemáte. Máte tento přístup, to je nepřijatelné. Skutečně nepřijatelné. Později zde budeme mít pana Kesslera, takže doufám, že ho s tím budeme moci intenzivně konfrontovat. To je opravdu nepřijatelné. Už jsme měli více zasedání a porad, i interinstitucionálních a Olaf nám vždy říkal, ano, ty věci už jsou vyřešené, už je to všechno ošetřené, ale z výroční zprávy to nevyplývá a to si myslím, že je docela zásadní zjištění. Eh, byla zrušena imunita pana Kesslera, je to závažná věc. Já jsem zjistil tedy, že jste o tom nebyli oficiálně informováni. To je podle mě také nepřijatelné. Měli bychom to oficiálně nahlásit komisi. Potom víme, že tedy běží eh, proces před bruselským soudem, kde eh, je tedy eh, obžalován z porušení pravidel v řadě věcí, takže doufám, že to bude Eh, rychle dotaženo do konce a budou moc, bude možné vyvodit i etické závěry. Potom otázka délky vyšetřování, už o tom hovořila paní předsedkyně, doporučení soudně, finančně, administrativního i jiného charakteru. Domnívám se, že paní předsedkyně bychom měli opravdu si vyžádat rozhovor s komisařem Frhojgenem, abychom uh, si to vyjasnili, zde opravdu komise musí převzít toto zodpovědnost. A pokud to je možné pro členy dozorčího výboru na konci zprávy, eh, uvádíte, že vznik toho úřadu Evropského veřejného žalobce bude znamenat velké změny i pro vaši činnost. Mohli byste o tom pohovořit trochu konkrétněji, protože až o tom potom povedeme eh, diskuzi zde v tomto výboru, tak i tyto vstupy by mohly být užitečné. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Julia Pitera. Děkuji paní předsedkyně. Jako vždy je to zajímavá zpráva, která eh, si ovšem vyžaduje důkladné studium, protože eh, ďábel, jak víme, tkví v detailech. Bod 23 eh, zprávy o Olafu, zprávy Olafu, tam bych chtěla pohovořit o Um, dlouhých eh, řízeních 61% z 377 řízení, eh, která trvají nebo trvala déle než 12 měsíců. To jsou řízení, eh, která někdy trvají dva roky, takže to je informace skutečně znepokojivá. A proto bych ráda požádala o vysvětlení, kde narážíte na překážky čem to vázne? Protože řízení by měla být co nejrychlejší, pokud mají být efektivní. A navíc by mě zajímalo, co je třeba učinit proto, aby ta řízení byla uh, urychlena. Uh, bod 91. A tady si myslím, že se k tomu vrátíme ještě i eh, v rámci jiných diskuzí. V tomto bodě je uvedeno, že svolání eh, Evropské veřejného žalobce, eh, že tedy povolání Evropské veřejného žalobce bude být vliv na OLAF a eh, Slyšela jsem, že někteří zaměstnanci OLAF budou přiděleni právě úřadu Evropského veřejného žalobce. Ovšem, procesy v rámci OLAF jsou zcela jiné. To jsou přece administrativní řízení kde již existuje určitá praxe, ale pokud je o eh, Evropské veřejného žalobce, tak by to bylo trestně právní eh, řízení, úplně jiné záležitosti. A my bychom tomu měli věnovat pedlivou eh, pozornost tomu, jakým způsobem nyní bude Evropský veřejný žalobce jeho úřad budován. Neměli bychom se dopustit takové závažné chyby. Je to situace, kterou nemůžeme akceptovat. Není možné pouze přesunout zaměstnance z OLAFu do, Evropského veře, do úřadu Evropského veřejného žalobce. Tam eh, jsou úplně jiné profesní profily zapotřebí, také pokud jde eh, o eh, právní kompetence. Jaký postoj tedy máte k tomuto návrhu? Co si o tom myslíte? Děkuji. Kolega De Jong má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také srdečně dozorčímu výboru v novém složení a velice srdečně vítám pana Jana Muldera, protože už jsme ho tady kdysi měli a teď ho máme v jiné funkci. Já už jsem se nechtěla hlásit to slovo, už zde zazněla řada otázek, ale přece jenom bych měl takové dvě drobnosti. Když se podíváte do přílohy výroční zprávy, tak vidíte, když si projdete všechna ta doporučení, tak eh, následné kroky v souvislosti s doporučením vlastně naprosto bezcené. To tedy znamená, že dozorčí výbor odvádí spoustu práce, ale z výsledku té z práce potom nic moc nezbyde, když ta druhá strana nespolupracuje. A když to takto vidím a poslouchám úvodní slova pana Mildera, tak je v tom trochu rozpor. Ten úvod byl takový optimistický, že tady se dáme dobře do díla, máme zde nově sestavený výbor, ale tak se chci zeptat, proč jste tak optimističtí? První věc. A druhá věc, která je důležitá také v rámci dozorčího výboru, je hlídání procesních záruk. A v té zprávě jsem viděl iniciativu, kterou velice vítám, že v této souvislosti bude i užší spolupráce s Agenturou pro lidská práva, ta zpráva jako taková to formuluje docela obecně, tu otázku formalizované spolupráce a i příspěvku Agentury pro lidská práva k těm postupům a proceduře, tak jestli byste k tomu mohli něco říci. Ale vítám to, je to pozitivní vývoj, ale prostě by mě zajímaly bližší informace. A ještě jednu poznámku. Já v 10 hodin budu muset na čtvrt hodinky odejít na jiné setkání, takže se omlouvám, ne, nechápejte to jako nedostatek zájmu a určitě eh, si zjistím, jak jste odpověděli. Děkuji. Děkuji. Zatím to vypadá, eh, že eh, do té doby jistě již budeme mít odpověď, že pan Maldor již odpoví, protože někdo další se nehlásí. Já si myslím, že ty otázky jsou správné, které jste položili. Četli jsem eh, zprávu eh, generálního ředitele a eh, tam jsem četl o velkém úspěchu. Ale když si přečtu zprávu dohledového výboru, tak ta rozhodně není ve stejném duchu. My tedy musíme položit určité otázky generálnímu řediteli na toto téma. A v nejbližší době, v příštích dnech s ním budeme mít setkání, budeme řešit různé věci a všechny ty otázky, které jste zmínila, jsou také eh, v doporučeních eh, OLAFu. Já vám v tuto chvíli nemohu dát odpověď. Eh, vidím stejně jako věta čísla a vidím také ta doporučení na konci zprávy a tam kdy byla ta doporučení vyslovena, tak velmi často v reálu nebyla naplněna. A co s tedy s doporučeními, když nejsou eh, naplněna? Eh, pak jsou tam také doporučení pro agenturu pro lidská práva, to by se nemělo obracet na OLAF. Já si myslím, že v podstatě je to i nadále tak, že doporučení výboru Eh, nejsou eh, příliš naplňována. A to je náš největší problém, jak eh, tuto situaci vylepšit, dostat ji pod kontrolu, aby ta doporučení byla naplňována a vyslyšena. A výbor ten nemá žádnou silnou pravomoc. Můžeme přesvědčovat pouze našimi argumenty. Musíme mít tady velmi dobré argumenty, aby zapůsobili a potom komise by měla dát Eh, doporučení nebo vy eh, musíte vyvíjet tlak na OLAF. Tady jde samozřejmě o nezávislost OLAFu, oni nemusí eh, taková doporučení vyslyšet, mohou zkrátka dělat to, co uznají za vhodné. To je problém v současném okamžiku, nemám na to žádnou odpověď. Musíme postupovat cestou pokusu o milu a ta čísla samozřejmě nejsou dobrá. Kdybych eh, dal doporučení členským státům, tak to samozřejmě, nebo když vydáme taková doporučení, tak většina z nich není naplňována. A to je špatné. Pokud jde o ta vyšetřování, tak eh, tam to sledujeme. Máme zprávu OLAFu. Eh, je to taková knížka, takový svazek. Já jsem to podrobně četl a není to úplně eh, jasné, musíme se dohodnout eh, velmi jasně s Olafem. Eh, nemůžeme ten případ odložit nebo mm, zrušit kvůli nedostatečným, zatím to bylo tak, že to kvůli nedostatečným informacím tak bylo a to je samozřejmě problém. Takže musíme to vyřešit, musíme zjistit, jak to vylepšit a musíme vydat jasné pokyny pro OLAF, aby bylo zřejmé, co si přejeme, co potřebujeme a doufáme v pozitivní reakci. Pan Liberacky již opustil sál, jak vidím, ale ptal se na to, jak Eh, jaké eh, možnosti nebo schopnosti má současný eh, dohledový výbor. Tři členové jsou veřejnými žalobci v Polsku, České republice a Portugalsku. A jeden člen pracuje v účetním dvoru v Irsku a já jsem dříve eh, byl členem tohoto parlamentu. Takže eh, to je složení tohoto výboru a my doufáme, že to bude dostačující. Byla tady celá řada otázek na sekretariat, pan Barstajes, pan Liberacky se na to ptali a my jsme v březnu eh, se přesunuli k PMO a zatím ještě není jasné, že to byl správný krok. Eh, ne všichni jsou s tím spokojeni, my jsme eh, podle mnohých příliš eh, daleko a PMO je administrativní orgán a, sekretariat sekretariát dohledového výboru je právní orgán a je potřeba, aby čas od času hovořil se svými kolegy, což v PMO není často možné, ale dohodli jsme se s komisí, že zatím eh, tomu dáme určitý čas, uvidíme, jestli to bude fungovat, eh, jestli se to rozběhne a potom si promluvíme eh, s komisí, zda to bylo efektivní nebo ne, že jsme se tam přesunuli. Ale v každém případě šlo o to, abychom byli méně závislejší na OLAFu, abychom působili transparentnější. O to samozřejmě usilujeme i nadále a sekretariát a výbor se snaží podporovat transparentnost a nezávislost na OLAFu. Jaký je tedy vztah mezi OLAFem a EPO? OLAF se bude zaměřovat na administrativní žalobu, pardon, EPO se bude soustředit na administrativní žaloby a OLAF na, na trestně právní. A e, tedy definitivní rozhodnutí padne v říjnu a já v tuto chvíli nemohu odpovědět jednoznačně na vaše otázky, protože zatím ještě e, nikdo toto neví. A pokud eh, o tom někdo ví, tak to nám zatím vzděleno nebylo. Takže vám nemohu v tuto chvíli eh, dát jasnou odpověď. Pan eh, De Jong se ptá, proč jsem byl optimistický, protože vše, co jsem říkal, je pesimistické. Eh, to je pravda, ale já když začínám novou práci, tak zkrátka začínám s optimismem. Doufám, že můj optimismus bude eh, ospravedlněn eh, a, a já doufám, že budeme mít ty správné argumenty pro ředitele Olafu, aby nás, nám, abychom ho přesvědčili, aby nám poskytl ty informace, které potřebujeme. Ale musím přiznat, že pokud se zamyslím nad tím, co tady zmínila i paní Gressle, tedy Eh, to naplňování doporučení, eh, tak doufám, že doporučení tohoto výboru v budoucnosti eh, budou mít větší dopad, lepší osud, protože jinak byste měl pravdu, že můj optimismus nebyl odůvodněný. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych upozornit na to, že zatím žádný dohledový výbor nevěřil svým předchůdcům, že Eh, to nakonec dopadne stejně, ale tak to zatím vždy bylo. Každý dohledový výbor měl s Olafem stejné problémy, takže já bych s tím optimismem zatím zpomalila a byla opatrná. A zatím samozřejmě je něco jako líbánky, eh, ve chvíli, kdy vznikne nový výbor, všechny možné, nejrůznější sliby. Eh, ale když potom dojde na praxi, dojde ke stejnému zablokování, takže um, to bych tady jen chtěla vyslovit. Ta věta ve zprávě OLAF, že uh, které to by měl mít plný přístup ke všem uh, těm případům, tedy je ta věta pravdivá nebo ne, byla bych ráda, eh, kdybyste to doplnil, ty informace k tomu. A potom bych se chtěla také zeptat, zda stanovisko právní služby. Zda s generálním ředitelem OLAFu o tom diskutujete, nebo uh, zda vaši předchůdci s ním o tom diskutovali a k čemu to vedlo, protože stanovisko právní služby je velice zajímavé. Ta stanoviska jsou velmi zajímavá, protože uh, uh, vám dávají pravdu do velké míry a i nám, protože přístup k dokumentům uh, jsme vždy požadovali abyste měli tento přístup. A generální ředitel eh, ve čtvrtek eh, koncem od dopoledne bude u nás a my mu tyto otázky položíme a bylo by dobré, kdybychom eh, také dostali odpověď. A pak bych se chtěla zeptat ještě na PMO. Tam došlo nedávno ke změně nařízení a mě by zajímalo, jak vypadá působení sekretariátu i vás v rámci PMO a jaké možnosti máte mm, v rámci OLAFu, protože předpokladem bylo, že se vaše možnosti, které jste měli v rámci OLAFu, nezhorší, pokud se přesunete k PMO. Eh, to mělo, mm, to ten přesun měl vlastně eh, umožnit, abyste mohli eh, lépe pracovat než dosud, to znamená s větší nezávislostí. Jaký eh, teď máte přístup eh, k dokumentům OLAF, k databázi a tak dále? Můžete to upřesnit? Ehm, pan předseda nebo někdo jiný na to může odpovědět. Děkuji. Eh, Dobře, takže nejprve o těch 62 eh, případech. To bylo zahájeno za minulého výboru a dosud eh, to nebylo ukončeno, protože nemáme k dispozici, máme je teprve nyní a musíme celé to šetření, které se týká té délky, zahájit znovu. Potom jste se ptali na to, o čem jsme diskutovali tedy šlo o ta doporučení právní služby s generálním, vůči generálnímu řediteli. Já mám od něj signál, že on s tím může souhlasit. My se dnes odpoledne znovu setkáme s tím generálním ředitelem znovu. O té věci budeme s ním hovořit a ta zpráva tří právních služeb bude základem pro naši zprávu pro generálního ředitele. My na to vždy budeme odkazovat, protože je třeba tu zprávu využít. PMO. Zde ještě porota pracuje, je příliš obtížné zatím to nějakým způsobem uzavírat a s panem komisařem nebo s paní komisařkou jsme dohodnuti na tom, že ještě tu činnost budeme chvíli sledovat, abychom věděli, jak to funguje. A samozřejmě, že ta nezávislost na Olafu je stále stejná, to se nezměnilo. A členové sekretariátu nemají tu běžnou komunikaci s Olafem. Také jsme již nyní fyzicky odděleni od Olafu, máme v budově Olafu oddělené patro, které je však zcela mimo tu bezpečnostní zónu Olafu. A v některých případech i toto působí problémy. Takže je tam ta fyzická bariéra. Já jsem včera s ředitelem PMO o tom hovořil, protože skutečně ten současný přístup k informacím je zcela nedostačující. Děkujeme. Takže věta že zaměstnanci sekretariátu výboru měli přístup také k 62 případům v eh, systému řízení složek OLAFu není pravdivých? Chápu to správně? Ano, my než jsme se přesunuli eh, na PMO, tak jsme ten plný přístup měli, nyní ho již nemáme. Takže přístup k tomu systému, case management System. Dobře, no. To no, přece jenom je docela závažné omezení, protože přestěhování do budovy PMO už také se odehrálo před určitou dobou. Teď je otázka, jak vás můžeme podpořit, aby vy jste mohli dobře pracovat. Potřebujeme fungující dozorčí výbor. Vy jste vlastně jediné místo, které může čehokoliv dosáhnout v OLAFu a cokoliv sledovat a dohledovat. Když jsme vytvořili OLAFem útvar, který nelze dohledovat, no tak ho musíme zrušit. A to je rozhodující otázka, podaří se nám zajistit dohled, anebo se nám to nepodaří, protože to je opravdu důležitá otázka, to není nějaká detailní otázka nebo otázka jenom rozdílných názorů. Také to není otázka rozdílných postojů, je to klíčová otázka celého toho podnikání, celé té aktivity. A proto je zásadní, co nám říkáte. Na straně 53 jste také zdůraznili to, že zde dochází vlastně opět k permanentnímu porušování nařízení. A to v souvislosti těch eh, judicial recommendations. A to je podle mého názoru dosti zásadní a budeme se k tomu muset vrátit s generálním ředitelem. Protože to máte v tom bodě 53, jste o tom pojednali. Generálně sekretariátu dorazil pan Lagrifol a já bych se ho chtěla zeptat, proč? Proč generální sekretariát nezareagoval na eh, žádost OLAFu v souvislosti s disciplinárními případy. Děkuji. Máte slovo. Děkuji. Eh, Dobrý den, děkuji. Já po té, co jsem se informoval, vám mohu pouze sdělit, že generální sekretariát komise se podívá na ty zprávy od dozorového výboru a samozřejmě eh, na to zareagujeme a také to pošleme do tohoto výboru. Děkuji. Paní předsedkyně, ještě k tomu, co jste říkala. Já jsem již v úvodu zdůraznil tu zprávu z roku předchozího a ještě toho předem, že v té zprávě se tedy hovořilo negativně o přesunu informací mezi námi a Olafem. Hovořil jsem o tom dnes v radě, také nyní tedy v parlamentu. Prostě my ty informace, které potřebujeme, nemůžeme získat a nemůžeme pak konat svou práci. A pokud takováto situace bude pokračovat i nadále, tak si buďte jisti, že my za vámi přijdeme a požádáme vás o pomoc ale my prostě nemůžeme vykonávat tu naši dozorovou činnost, když eh, to, zda obdržíme příslušné informace, závisí na vůli toho, koho kontrolujeme. Potom prostě nemůžeme objektivně vykonávat naši práci, když ty informace nemůžeme získat. Myslíme si, že to je zcela nesprávný postup a prostě pokud eh, se po nás chce, abychom naši práci vykonávali, tak je třeba, aby přístup k informacím byl zajištěn. Ano, to je jasné, že ten sledovaný nemůže dávat informace rozhodat, co předá sledujícímu a pro generální sekretára. Pokud tomu nic nevíte, no tak se nahlašte o slovo. A potom zde máme bod, že přestože generální sekretariát komise odmítl zareagovat na dotazy a poskytnout informaci na základě dvou výzev eh, výboru při eh, tématice generálního ředitele OLAFu. Takže tomu odmítnutí došlo a já chci vědět, z jakého důvodu a budu ráda, když nám to sdělíte písemně. Děkuji a není paní Hoffman za OLAF. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda eh, zaujala postup některých bodům a budu pokračovat anglicky. Za prvé, velice vítám úvodní poznámky předsedy dozorového výboru. Myslíme si, že to je velice pozitivní a za vaši prezentaci vám děkujeme, stejně tak jako za ten pozitivní přístup, který máte ke spolupráci mezi OLAFem a dozorovým výborem. Také bych asi na tomto místě měla říci, že i my jsme připraveni ke konstruktivnímu dialogu. A jak jste říkal, dnes odpoledne se setkáte s naším generálním ředitelem a budete pokračovat v tomto konstruktivním dialogu. Pro nás je to skutečně velice důležité a ty jste rovněž zmínil, že ta poslední zpráva je ještě od minulého výboru a že bychom se spolu měli pustit do nového začátku. Nicméně členové parlamentu a paní předsedkyně zde zmiňovali abyste se opakovaně vracel k tomu problematickému bodu, kterým je přístup k informacím ze strany dohledového výboru. Já bych měla asi zdůraznit, že pro nás je toto také velký problém, ale my plníme právní požadavky. My, paní Gresle, neporušujeme žádné zákony. My plníme nařízení o OLAFu, pravidla pro ochranu údajů a také je zde ta zpráva tří právních služeb, kterou se také řídíme. A také se domníváme, že by bylo dobré toto nějak upravit nějakými eh, pracovními úmluvami, které by měly obsahovat podrobnosti, které budou specifikovat přesun informací, jak budou předávány, kdy budou předávány a tak dále. Prostě musíme mít nějaká jasná interní pravidla. Samozřejmě nemůžu komentovat vše, co zde bylo zmíněno. Nicméně pokud jde o přístup k informacím, my máme žádost, my jsme tedy zareagovali na všechny žádosti od dozorového výboru. Někdy jsme asi nepostupovali přesně podle toho, co jste chtěli, ale vždy jsme vám nabízeli, že se s vámi sejdeme k diskusi, tak abychom nalezli nějaké řešení. Těch slavných 62 případů, které také zmiňovala paní Gresle. Ano, v roce 2016 eh, při mm, tom, když se monitorovala délka vyšetřování, tak byl umožněn přístup k 62 případům a také to práva na straně 10 eh, v poznámce pod čarou číslo 9, tady jde o eh, zprávu OLAFu, tam je to zmíněno, že ten přístup byl dán. My samozřejmě ten přístup neumožňujeme na celá léta. Myslím si, že ten přístup byl dán na půl roku, potom došlo ke změně výboru a ten nový výbor na tu práci již nenavázal. Pokud chcete pokračovat, tak my se musíme podívat na to, zda to opět zpřístupníme. Nicméně byla zde dohoda, že 62 případů zpřístupníme na půl roku a nyní se musíme podívat, jak postupovat dále, pokud ten nový výbor se tím opět bude chtít zabývat. Nicméně původně ten přístup dán e, umožněn byl. Určitě ale bude dobré dát ta pravidla nějak na papír. A potom ještě ta délka vyšetřování, to je také velice důležitá věc i pro našeho generálního ředitele, jak zmíní také zítra zde ve výboru. A jak jste říkala vy, paní Gresle, zde jsme i v loňském roce zaznamenali určitý úspěch, protože délka šetření se snížila. A zítra to ještě dovysvětlíme. Jak eh, je nakládáno s těmi doporučeními? jaké jsou ty následné kroky po těch doporučeních. My si také myslíme, že příjemci našich doporučení by na ně měli reagovat lépe, ať již to jsou členské státy, nebo prostě měli by to nějak lépe sledovat v, v těch eh, následných krocích. A to se samozřejmě také objevuje v té naší zprávě. Pokud jde o vaše doporučení, tedy doporučení dozorového výboru, a zde jste zmiňoval přílohu, k tomu bych asi měla říci, že zde samozřejmě na to máme různé pohledy, do jaké míry doporučení vašeho výboru byla skutečně provedena. V každém případě my ale každý rok podáváme zprávu o tom, jak jsme se řídili doporučeními dozorového výboru. Za rok 2016 eh, máme tuto zprávu vydanou v únoru 2017 a v té vaší zprávě se to zatím ještě neodrazilo. Tam to ještě zachyceno není. A kolegové mi říkají, že vzhledem k tomu, že některá ta doporučení mají vysokou prioritu, my jsme ale nevěděli, že mají vysokou prioritu, my jsme se to dozvěděli až z té zprávy, nikdo nám o tom předtím nic neřekl. Tak eh, tam čtyři ta doporučení byla provedena a u jednoho doporučení ta implementace stále ještě probíhá. To si myslím, že jsou ty hlavní věci. Uh, Určitě bych k tomu mohla hovořit déle, ale nechci vám krást drahocený čas. Myslím si, že bychom se nyní měli dívat do budoucnosti, protože, jak zde bylo řečeno, je před námi řada úkolů, protože bude zřízen nebo byl zřízen Evropský úřad veřejného žalobce, nicméně budeme potřebovat i silný OLAF a i proto musí OLAF a dozorový výbor v těchto náročných dobách spolupracovat a já se na tu spolupráci velice těším. Děkuji. Děkuji vám, paní Hoffman. No, někdy si tak říkám, z jaké planety přichází tato informace. Každý rok tady máme to stejné téma už celá léta Dozorčí rada předkládá doporučení, často i různě barevně podtržená a už na základě těch barviček je vidět, co je důležité a co ne. A to je vidět, že jste v minulých letech doporučení vůbec nevzali na vědomí. Já jsem je na vědomí vzala, byly mi známé, čtu si tyto zprávy, čtu si zprávu OLAFu a četla jsem samozřejmě také analýzu OLAFu pro ten follow-up v oblasti souměství, Je to ze 27. ledna 2017. A paní Ufmanová, jak si vysvětlujete kritiku výboru v souvislosti s přístupu k informacím a spisům? Myslíte se, že jsou to lidi, kteří jsou hloupoučtí nebo zákeřní, nebo jak? A tento výbor a už je předchozí výbory na to neustále upozorní už celou řadu let, tak můžete nám to nějak objasnit? Um, thank you. Děkuji. Ano. Já bych v první řadě chtěla říci, a pan Mulder na to také na konci upozorňoval, že pokud nemají ty informace, které potřebují, tak je to problém. Ale také bych chtěla říci, a vidím to pozitivně, že pan Mulder se staví otevřeně k tomu, abychom to společně prodiskutovali. Jak stojí ve zprávě dohledového výboru, mohou existovat různé pohledy na to, co jednotlivá právní ustanovení znamenají. A Samozřejmě, že se občas objeví nějaký problém, protože my dostaneme žádost, my na ní zareagujeme, ale třeba ta reakce není jak si vždy správně pochopena. My třeba nabídneme, že se sejdeme, my to vnímáme jako pozitivní přístup, ale dohledový výbor na to zase nereaguje. Takže dozorový výbor potom řekne, že neobdržel okamžitě to, co požadoval. A tím vznikne problém. My jsme ale vždycky připraveni setkat se a diskutovat. A ne vždy tato naše nabídka k diskusi byla přijata. Nicméně chci říct, že to se týká toho minulého výboru. Netýká se to toho současného výboru, kde mám velice dobrý pocit a myslím si, že se podaří vyřešit i ty problémy s přístupem k informacím. Děkuji. Tak já už sleduji práci Olafu od roku 2004. A pamatuju si, jak eh, zástupci Theatre Wright eh, zde hovořil o dramatickém zhoršení vztahů uvnitř Olafu. To bylo možná tak rok leta páně 2012-13. A myslit si, že pánové Bösch a Denolf nyní mohou za ty problémy, to je naprosto pomílené. My jsme poukazovali na to, že jsou to závažné strukturní problémy, protože OLAF ve stávající podobě si prostě nepřeje dohled a, dohled. a s tím já mám strukturální problém, protože orgán, nad kterým nelze vykonávat dohled, který tomu dohledu brání, nechce, aby na něj bylo dohlíženo, no takový orgán nemůžeme udržovat. To je opravdu velice závažné, paní Hoffman. A nedovedu si představit, že já někde budu něco hájit, co já tady nemůžu ošetřit. A momentálně to vypadá tak, a vy to také potvrzujete, že část managementu není schopen nebo ochoten ty problémy řešit. A to je mi velice líto ještě eh, dám možnost panu Mulderovi, aby se vyjádřil, než dám slovo panu Flanaganovi a paní kolegyně Ayala Senner. Takže pan kolega Flanagan. Um, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl na úvod říci, já toho zase nevím eh, tolik eh, jako paní předsedkyně o tom, jak to funguje. Nicméně, myslím si, že je třeba, abych vám pogratuloval k tomu, jak brilantně předsedáte. K tomu, co zde zaznělo. Vy jste v podstatě úplně citoval George Orwella. My zde máme problém s otevřeností. Dozorový výbor Respektive vy jste hovořila o tom, eh, Olaf hovořil o tom, že pan Mulder eh, je připraven k otevřenosti. Vy to oceňujete, ale vy sami jste žádnou otevřenost eh, neprokázali. Přečtěte si 1984, možná byste tam mohla napsat pár kapitol. Vy jste říkala, že jste projevili otevřenost vůči tomu, že budete poskytovat informace. Ale otevřenost vůči čemu? Skvělá práce, pane Muldere. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla říci, že jsem tedy věřila tomu, co říká pan Mulder, protože pan Mulder velice dobře ví, jaké jsou vztahy mezi OLAFem a dohledovým výborem a velice to závisí na obsazení výboru i na lidech v OLAFu. Takže bych jak panu Mulderovi, pak tak OLAFu chtěla dát příležitost, chtěla dát šanci Protože pokud to budeme stěžovat hned od počátku a budeme komplikovat eh, vztahy mezi oběma institucemi, tedy mezi výborem a OLAFem, tak ničemu nepomůžeme. Ani OLAFu, ani dohledovému výboru. A nepomůžeme jim v tom, aby dosahovali dobrých výsledků, které by byly ku prospěchu našich občanů. Samozřejmě, že různé ty zprávy mohou být eh, také zneužívány a nebudu o tom říkat eh, nic dalšího, protože víme, kde některé ty zprávy skončily. A my máme také něco, co se nazývá ochrana vyšetřovaných a to je také něco, čím by se dohledový výbor měl zabývat. Takže prosím, mírněte svá vyjadřování a nepodněcujte nějaký konflikt mezi dohledovým výborem a Olafem. Protože oni nyní se na obou stranách snaží se usmířit, eh, nastavit nějaké nové pracovní podmínky a my bychom jim to neměli komplikovat. Tam prostě nějaký problém vznikl, tak ak si ho oni dva ty, dva, ty dvě instituce mezi sebou vyřeš, vyřeší. Vy víte velice dobře, že někdy ty problémy byly způsobeny Olafem, ale nyní by tedy měla nastat nová situace, nové podmínky. Víme, že vše velice záleží na personálním obsazení. A vy to víte stejně dobře jako já, paní předsedkyně. Máme za sebou dlouhou politickou kariéru, abychom to dobře věděli. Myslím si, že bychom jim minimálně měli dát šanci, aby se pokusili situaci zlepšit. Pokud budeme neustále stavět Olaf proti panu Mulderovi a jeho výboru, tak se věci nikam neposunou. Já panu Mulderovi plně důvěřuji. Děkuji. Já, absolut, Frau Kollegin Schad. No, paní kolegyně, škoda, že jste nebyla přítomná maximální části rozpravy, pak byste možná měla lepší obrázek o skutečné situaci než těch, za těch poslední dvě minuty. Z tohoto hlediska můžu jenom říct, že nemám dojem, že by to tak bylo. Já jsem si tu zprávu přečetla a všichni víme, co ta zpráva obsahuje. Takže prosím, dejme panu Mulderovi příležitost, aby věci zlepšil. Já? No. V skutečnosti určitě využije dozorčí výbor jako jeho předchůdce. Paní Hofman, ještě chcete slovo? Prosím. Děkuji vám. Děkuji hlavně paní Ayala Sender za to, že ještě postavila věci do správného světla a opravdu musím říct, že my teď začínáme spolupracovat a měli bychom nám všem dát možnost a příležitost a chceme se jich chopit společně s dozorčím výborem a jsem přesvědčena, že to zvládneme. Opravdu chci odmítnout to, z čeho nás tady osočoval pan Flanagan. To je opravdu podpásové. Děkuji, pan Mulder. Děkuji, já myslím, že teď nemám příliš, co bych dodal v této fázi k tomu, co už jsem řekl předtím. Obecně vidím ty komentáře jako pozbudivé, těší mě podpora dozorčímu výboru a potřeby větší otevřenosti a informací a doufám, že budu schopen vás v příznivějším světle informovat na příštím setkání, ať už bude kdykoliv. A Chceme být konstruktivní ve vztahu s OLAFem, to je v zájmu Evropské unie, abychom měli úřad OLAF, který funguje transparentně, způsobem, který je kontrolovatelný a doufáme, že v budoucnu budeme mít možnost si všechno ověřit v praxi, nemůžu zde být nějak otevřeně optimistický nebo pesimistický, protože prostě budeme odvádět naší práci a informovat vás. Dobře, tak se zkusíme v září nebo nejpozději v říjnu ještě věnovat této otázce, jak to skutečně vypadá s přístupem k dokumentům a byla bych ráda, kdybychom si vás zde mohli k této věci vyslechnout. Pan kolega Flanagan se ještě jednou přihlásil o slovo, tím se dostáváme ke konci tohoto bodu. No, já si myslím, že to nebylo podpásové, co jsem řekl. Co možná podpásové je, je, že sem přijdete a uražíte naše znalosti. To je jako kdyby někdo řekl, já se omlouvám za to, co jsem udělal v minulosti a v budoucnosti bude všecko dobře. No uvidíme, jak to bude. Ale žádá tedy eh, dozorčí výbor, aby ukázal větší odpovědnost. No kde se tohle to bere? No, tak Nyní se dostáváme na konec tohoto bodu pořadu jednání a já vám všem děkuji, že jste přišli mezi nás, přejeme všem vše dobré a doufáme, že budete mít ty pracovní podmínky, které potřebujete k výkonu e, své funkce. Bod číslo 5 je zvážení e, návrhu stanoviska. s pravodajem je Denis De Jong, jde o ochranu oznamovatelů a slovo má kolega De Jong. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to návrh stanoviska týkající se nové zprávy o ochraně oznamovatelů. Tou zprávu bude vypracávat výbor Jury. A jak si jistě všichni pamatujete, tak náš výbor pro rozpočtovou kontrolu, tam jsem byl zpravodajem u zprávy o ochraně oznamovatelů, ale omezené to bylo na ochranu finančních zájmů Evropské unie. I když zde byl sektorální přístup, což naleznete v té zprávě, kterou velkou většinou parlament přijal, a už to leží také na stole komise, tak eh, tam bylo i doporučení, abychom měli nějaký obecnější přístup, obecnější legislativní nástroj, na ochranu oznamovatelů. A proto je tak těžké vypracovat stanovisko, eh, protože tam jsme měli vlastně zprávu, kde jsme eh, zodpovídali za celou zprávu, ale přece jenom některé věci by bylo možné řešit nyní. A sice, když zaujmete ten obecný přístup, a já to jedině vítám, tak to znamená problematičtější situaci v souvislosti s právním základem. A může nastat to, že tam bude požadavek jednomyslnosti na radě. No a to by mohlo trvat o něco déle, než když rozhodujete kvalifikovanou většinou, což byl případ eh, při té ochraně finančních zájmů EU. A myslím si, že to je v našem zájmu, protože jsme se vyjádřili pro rychlý odvětvový nástroj eh, v oblasti finančních zájmů, že by komise tedy neměla čekat s navazujícími kroky na to, o co už jsme odsouhlasili. Protože může říct, no tak teď přijde další zpráva z parlamentu. Já si myslím, že to je takový signál, který můžeme vysílat a já jsem se v tomto smyslu snažil sformulovat některá doporučení. Za druhé si myslím, že se nám podařilo v tomto stanovisku také vyjádřit to, že finanční zájmy lze interpretovat velmi úzce anebo i velice široce a proto je v našem zájmu, abychom ten pojem interpretovali co nejširším způsobem. Je to opravdu velice krátké stanovisko, takže jsem zvědavý, jak to vidí ostatní kolegové, co by tam chtěli přidat. Myslím, že pozměňovací návrhy lze podávat do 27. června. A já to klidně zestručním, nebo tam připíšu více, ale toto je prostě to důležité, co jsem tam v tom stanovisku chtěl mít. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Pitera se hlásí o slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci říci, že to je kvalitní zpráva. Nechci tady příliš mrhat vaším časem. Už často jsme diskutovali o roli whistleblowerů při nejrůznějších příležitostech, když jsme projednávali různé zprávy a dokumenty. Dovolte mi říct jenom tři věci. Za prvé, jsem toho názoru, že bychom měli zdůraznit, že aktivity whistleblowerů musí být eh, provozovány vlastně s dobrým svědomím, svědomitě, protože eh, to potrhávají rozsudky soudního dvora i štrasburských soudů v souvislosti s whistleblowery. Pak zde mám určité pochybnosti k tomu bodu číslo 6. Tak, už jsem to našla. A sice odvětvové předpisy by měly být přijaty předtím, než budou přijaty obecné předpisy o whistleblowerech. Myslím si, že toto pořadí není správné. A třetí věc. Chci připomenout, že máme 11 evropských agentur, které zatím nemají žádné interní předpisy na ochranu oznamovatelů. Domnívám se ale, že evropské orgány a agentury by zde měly jít příkladem. A proto bychom možná mohli v tomto stanovisku vyzvat k tomu, aby, vnitřní předpis, aby byly přijaty vnitřní předpisy k ochraně oznamovatelů. Jinak si myslím, že ta zpráva je dobrá a logická, velice jasná. Děkuji. Děkuji, pan kolega Javor. Thank you, chair. No, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také um, zpravodaji za návrh zprávy. Nechtěl bych opakovat všechny ty věci, které tady již zazněly. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, jak je důležité chránit whistleblowery a um, jak um, to může vylepšit transparentnost institucí a také implementovat nařízení EU v různých oblastech, environmentální legislativu například, jak to pomůže k završení vnitřního trhu a tak dále. Ale chtěl bych doplnit ještě dvě věci k návrhu. Myslím si v první řadě, že bychom měli zdůraznit, že dosud byl postoj komise, že ochrana whistleblowerů by měla probíhat na úrovni členských států. My bychom ale měli upozornit na to, že to tak nemá být, protože to není efektivní. V členských státech tam nejsou dostatečná nařízení na ochranu whistleblowerů a proto potřebujeme eh, celoevropský přístup a evropskou nařízení, částečně i proto, že tady je zřejmý evropský zájem chránit whistleblowery lépe, než jsou chráněni dosud. Je tady eh, specifický evropský zájem. Eh, mnoho věcí, které nevyplývají na národní úrovni, finanční eh, zájem EU, například podvody DPH a nebo provádění evropského, evropských nařízení, kde whistlebloweri velmi mohou přispět k lepšímu provádění Eh, stávajících pravidel. Takže by mělo být zdůrazněno, že tady je specifický evropský zájem a proto potřebujeme evropskou směrnici místo nařízení na úrovni členských států. A další argument, a možná, že to je jediný argument, když máme eh, kde máme rozdíl názorů. Se zpravodajem je to bod 6 a zmínila to již paní Pitera. Jde o to, zda bychom měli komisi umožnit eh, pokračování nebo práci na eh, sektorově specifické legislativě. Eh, na komisi se na tom pracuje. Je to velký úspěch, protože po letech, kdy se tomu nevěnovala, se komise nyní seriózně pustila do práce a chtěla by uh, Eh, dotáhnout dokonce zastřešující legislativu pro ochranu whistleblowerů. A já si myslím, že bychom neměli tuto práci podkopávat. Eh, neměli bychom říkat, eh, měli byste dělat to odvětově specifickou legislativu, protože bychom se mohli dostat do situace, kde by komise řekla, dobře, parlament po nás chce, abychom vytvořili odvětovou legislativu, my to tady uděláme a v tom případě v tuto chvíli není potřeba mít zastřešující nařízení pro ochranu whistleblowerů. Takže já si myslím, že s, co nejlepší, s tímto velmi dobrým um, záměrem bychom ale mohli podkopat eh, tu snahu komise předložit obecnou legislativu pro ochranu eh, whistleblowerů. Takže mm, já tedy s tímto nesouhlasím. Myslím si, že bychom měli spíše povzbudit komisi, aby urychlila svou práci na předložení mm, tohoto nařízení, toho obecného. A před několika měsíci oni to slíbili, že předloží návrh eh, do konce tohoto roku, ještě před koncem tohoto roku a já si myslím, že to by mělo být eh, podpořeno měli by eh, co nejdříve předložit obecné nařízení o ochraně whistlebloweru. Děkuji, slovo má pan kolega Flanagan. Děkuji. A děkuji za zprávu. Já jsem také zpravodajem pro věc o whistleblowerech ve výboru Envy a myslím si, že jedna věc, kterou bychom měli bez ohledu na to, kam se vydáme, udělat, je, že musíme změnit situaci, kdy je potřeba opravdu být mimořádně silným charakterem, abyste se stal whistleblowerem. A jak tady uvádí Denis, odvaha těch, kteří tak činí, je mimořádná a já obdivuji whistleblowery, kteří dosud již prokázali takovou odvahu, ale oni by neměli být v situaci, kdy musí prokázat odvahu. Tady je ta odvaha souhlasit s tím, že už nikdy nedostanete tu práci, pokud eh, mm, budete informovat o těchto věcech. A tady je mnoho věcí, kdy eh, ta veřejnost možná se neprobudí k velké změně, ale já si myslím, že pokud jde o ochranu whistleblowerů, tak jistě máme podporu veřejnosti a my jsme v situaci eh, v eurozóně, že jsme v eurozóně, eh, jsme v transnacionální situaci a proto to musíme řešit na této nadnárodní úrovni, eh, protože jinak to nebude úspěšné a měli bychom usnadnit těmto lidem, aby informovali, protože ten signál je jasný. Nejen, že tito lidé už nedostanou práci nikdy v životě, pokud budou informovat a oznamovat tyto věci, a to je právě to, co bychom měli změnit. Protože pokud si myslíte, eh, že nebudete už nikdy mít práci, tak si to lidé velmi často rozmyslí. Takže já prosím, ehm, tedy vyzývám nebo chtěl bych vyzvat lidi, aby se stali whistleblowery. Um, uh, někdy to lidé potom končí velmi špatně, nemají práci, musí být pod sociálními dávkami a tak dále. Takže my bychom je měli chránit a dokud je to tak, tak já bych jim řekl, nedělejte to, protože pouzbuzovat je v tuto chvíli eh, to Eh, není eh, dobré. To je jako kdybyste dítě pozbuzoval, ať se pustí na dálnici. Takže já bych v tuto chvíli raději řekl, v tuto chvíli nemluvte a doufejte, že budete mít i nadále práci, usnadněte si život. Já vím, že tady jsou lidé, kteří jsou odvážní, já vím, Denisy, co máš na mysli, ale my bychom neměli po lidech eh, chtít nějaké naprosto mimořádné věci, mimořádnou odvahu, aby eh, na některé věci upozornili. Mělo by stačit, eh, aby prokázali běžnou odvahu. Další řečník děkuji. Chtěl bych poblahopřát zpravodaji o této, k této zprávě. My jsme o tom eh, diskutovali, protože eh, tady eh, se k tomu bude vyjadřovat i Jury a Ekon. A, um, takže čekáme na závěry, které z toho vyplynout. Toto je velmi e, závažná záležitost, protože cokoliv, co se týká vnitra a spravedlnosti, tam je velmi složité se dohodnout pokud chceme e, získat celoevropskou dohodu. A já si myslím, že možná bude potřeba mít specifickou e, legislativu pro evropské agentury a já tam mám na mysli právě jednu agenturu, ke které bych se chtěl vyjádřit pouze 6 členských, po 6 členských států má alespoň nějakou částečnou legislativu na ochranu eh, whistleblowerů, takže je to menšina a Evropský parlament by měl alespoň popsuzovat členské státy, aby když eh, se nechtějí o to zasazovat na radě, aby eh, zkrátka alespoň na národní úrovni vytvořili legislativu. A jak tady již bylo řečeno, realita pro ty lidi, kteří něco oznámili, kteří legitimně informovali o nějakých eh, nešvarech, tak eh, tam opravdu je to život v nouzi, eh, propuštění a ty okolnosti jsou obtížné. Chtěl bych Eh, říkal jsem, že chci o něčem pohovořit. A já si myslím, že toho musíme udělat mnohem více, abychom zajistili, že když někdo něco oznámí a na něco se legitimně stěžuje, na nějaký regulační orgán, tak tento orgán potom má zásadní zodpovědnost v té komunikaci s tímto stěžovatelem o povaze vyšetřování, které probíhá ehm, Musí tam být nějaké vyšetřování na počátku, uprostřed a na konci. Já si myslím, že to je naprosto zásadní zodpovědnost agentur na evropské úrovni i na úrovni eh, členských států, eh, národních eh, agentur, aby ti lidé, kteří si stěžují mm, anonymně, byli informováni o výsledku těch stížností v Irsku. Tam je asi 50 Eh, takových stížností na centrální banku v souvislosti s tím eh, krachem, které nebyly eh, dotaženy do konce, nebyly vyřešeny. A mm, já si myslím, že většina těch oznamovatelů by nebylo spokojeno s tím výsledkem z nejrůznějších důvodů, ale oni by měli mít alespoň právo být informováni o tom, jak to s tím vyšetřováním vypadá. A jedna věc, která by možná měla být ve zprávě nedávno v ECB eh, vznesli otázku eh, profesního tajemství, pokud jde o tedy eh, také evropský dohled, tedy vlastně ECB nesmí eh, žádné dohledové informace zveřejňovat. A pokud toto je východisko, tak oni nikdy nebudou schopni komunikovat s whistleblowery, eh, s těmi stěžovateli, sférovým a dostatečným způsobem. A zajímavé v tomto případě je, že pouze díky intervenci eh, evropského ombudsmana bylo zajištěno, že Evropská centrální banka na to reagovala. A e, já to chápu, ale nyní bychom měli vytvořit nový protokol. Um, to se řeší už od roku 2016. A ten, e, kdo bude vnucovat evropské právo členským státům. To je samozřejmě zásadní věc. Eh, pan zpravodaj na to dobře upozornil. Ale to je jedna věc. Ale potom jde o agentury v naší působnosti a my tam také potřebujeme legislativu, která poskytne mnohem větší ochranu whistleblowerům a eh, zároveň bychom měli mít odhodlání, aby se s lidmi, eh, nebo mělo by se stanovit, že s lidmi se bude zacházet férově. A to bychom měli zohlednit i ze strany Ekonu, tam udělám pozměňovací návrhy a já si myslím, že tento signál bychom měli vyslat. Děkuji. Ano, zde. Takto se opravdu představuji spolupráci nad rámec výboru a není pan kolega Takula. yhdyn tähän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 já myslela, že, myslel, že jako plnohodnotný člen mohu hovořit svým jazykem, ale dobrá, tak tedy pojednám o tématu whistleblowingu anglicky. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji panu Deongovi za jeho stanovisko. Otázka ochrany eh, oznamenavatelů je opravdu v současné době zásadní je důležité, aby legislativa podporovala oznamatele, kteří oznámí trestní záležitosti, protože trestně právní aspekt je závažnější než eh, obchodní tajemství. Nicméně obchodní oblasti záležitosti, které se nedotýkají přímo toho trestného činu, by neměly být zveřejnovány a měly by se zde chránit eh, společnosti, podnikatelské prostředí. Souhlasím, že ten stávající systém ochrany je příliš roztříštěný a potřebujeme jasný rámec jakožto tvůrci legislativy EU, ale si musíme být také jistí, že tím nebudeme působit negativně na trhy. Proto by se zpráva měla opravdu zaměřit pouze na nelegální aktivity. Takže pokud bude nastaven ten eh, rámec právně týkající se společných zájmů v oblasti práva. Ta pravidla by měla být co nejjednodušší a co nejjasnější i v souvislosti s utajovanými informacemi. A nemělo by to postihovat jiné firmy a pravidla by měla být jasná. Souhlasím s panem zpravodajem, že nepotřebujeme různé způsoby podávání zpráv, Jeden způsob podávání zpráv by v tomto případě stačil. Jsem trochu skeptický týkající se vytvoření nového úřadu pro tento účel. Nebylo by smysluplnější to například zařadit do úřadu evropského ombudsmana, než vytvářet svébytný úřad. Tak to je to, co jsem měl momentálně tak nějak na mysli. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Ayala Sender. Děkuji. Já bych chtěla v první řadě poděkovat panu Jongovi za zájem a za úsilí, ve kterém pokračuje v práci na tomto tématu. A také je zajímavá ta otázka právního základu. Tam samozřejmě je možné, že ten časový harmonogram bude nerealizovatelný. Nicméně se domnívám, že oznamovatelé, respektive whistlebloweri, by měli být celoevropsky chráněni, že bychom měli mít nějaký celoevropský rámec. Pokud jde o bod číslo 6, Myslím si, že v některých případech je dobré začít alespoň nějak a použít nějaký právní základ, eh, který by byl schopen získat jednomyslnost. Na druhou stranu je zde samozřejmě mnoho různých formátů a postupů pro ochranu oznamovatelů a je zde nebezpečí, že na tento zmatek nakonec nejvíce doplatí právě oni, tedy whistlebloweri. Myslím si, že ta legislativa by měla být co nejhorizontálnější, co nejobsáhlejší, tak aby pokryla veškeré možné aspekty činnosti oznamovatelů. A mělo by být eh, jasně řečeno, jakým způsobem lze oznamovatele chránit. I my, když jsem působila v EHSV, tak jsme tam měli whistleblowera, totéž ve výboru regionů a přístup k ním nebyl dobrý. My jsme se snažili je chránit, snažili jsme se vypracovat eh, nějaký vzorec pro tu ochranu A já se domnívám, že skutečně by bylo dobré, aby celý ten proces ochrany byl co nejkomplexnější a aby zahrnoval veškeré instituce a agentury. Například v OLAFu již existují takovéto struktury, to jak si vyplývá z povahy OLAFu samotného, nicméně jinde ještě nejsou. A jak říkal pan Takula, bylo by možná dobré pohovořit eh, o tom i s paní ombudsmankou pro tyto záležitosti, která v tomto také vyvíjí určitou aktivitu. A mohli bychom tedy zajistit, že oznamovatelé v orgánech Evropské unie budou chráněni. A samozřejmě, pokud jde o členské státy, ty by do toho také měly být zapojeni a mělo by být jasné, že lze použít i jiných kanálů, například petičního výboru. A je také třeba podívat se, jakým způsobem zde v parlamentu můžeme celému tomu procesu napomoci, tak aby zde byla právní jistota a také eh, určité ekonomické zajištění pro ty whistleblowery. Nyní pan kolega Salafranca. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že to téma je opravdu velice citlivé a chtěl bych poděkovat eh, stejně jako ostatní kolegové panu zpravodaji ten eh, návrh zprávy pana zpravodaje je stručný, ale neznamená to, že by byl nějak méně obsažný či významný. Já bych chtěl říci, že jsem trošičku skeptický. Nevím, zda bychom skutečně měli mít specifickou legislativu v této oblasti, ale my jsme právě slyšeli tu předchozí debatu, kde jsme zcela jasně viděli, že se nařízení, které existuje, neaplikuje na vztah OLAFu a dozorového výboru a monitorovací kapacita toho výboru v podstatě není naplněna. To, že se některá nařízení dostatečně neplní, to je e, fakt. Nicméně já bych ještě k té zprávě samotné se chtěl vyjádřit k bodu 5, kde se hovoří o vytvoření nezávislého evropského organismu, který se bude zabývat sběrem dat a bude mít úřady v jednotlivých členských státech. A já bych se chtěl zeptat, jak pan zpravodaj vidí takovýto nový orgán, jakou by měl povahu, jaký by měl rozpočet a především také, pokud by měl úřady v jednotlivých členských státech a v každém tom úřadu by tedy byly dvě osoby, které by se touto věcí zabývaly, tak to máme už 56 lidí. A já si myslím, že nad tím je potřeba se zamyslet. Já nemám jaksi předem vytvořený žádný názor, ale myslím si, že v debatě padly i jiné možnosti, jak to řešit, třeba, že by se použila činnost om, ksi, úřad ombudsmanky a že ta by tedy mohla chránit whistleblowery. A pokud je o bod číslo čtyři, tam nevím, jestli je to úplně v pořádku, možná je to trošičku sporné. Pan zpravodaj vítá, že komise otevřela kanály pro to, aby oznamovatelé mohli přicházet se svými hlášeními, ale na druhé straně hovoří o otevření těch nových úřadů a vybudování toho nového orgánu, tam prostě mi to není úplně jasné a asi by bylo dobré ty informace, které se týkají toho ne- nového nezávislého orgánu, ještě trošku upřesnit. Last on the list, Vice President Ivan, please. Mulțumesc mult, doamna președinte. Pan předseda Ivan, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato zpráva je naprosto zásadní pro budoucí činnosti v oblasti budování Evropy, protože zde nechráníme pouze osoby, které oznamují věci, které nefungují dobře v Evropské unii. Hovoříme o transparentnosti jako takové, hovoříme o veřejných prostředcích, o evropských prostředcích, o penězích, které patří evropským občanům a mají být využívány tam, kde je to potřeba. Hovoříme také o tom, že je třeba vnést světlo tam, kde panuje tma, kde jsou informace zadržovány, kde není přístup eh, na, k těm informacím na základě nějakých demokratických postupů. Hovoříme zde o financování evropského projektu, o příslušných výdajích. A pokud v tomto není dostatečná transparentnost, tak potom občané nemají v Unii dostatečnou důvěru a nedůvěřují tomu, že jim přenese blahobyt a hospodářský růst. Já si myslím, že funkce oznamovatelů je naprosto klíčová pro evropský projekt a musíme mít k dispozici takové nástroje, které budou whistleblowery chránit a povzbuzovat. A že bude zajištěno, že budou mít eh, nějaké pracovní místo, po té, co veřejně vystoupí nebo někam zašlou informace o tom, že v evropských institucích někde něco nefunguje tak, jak by mělo. Já si myslím, že zde v podstatě hovoříme o důvěře občanů. Spíše o občanech než o whistleblowerech. A důležité skutečně je, aby veškerá naše činnost vycházela z transparentního prostředí, protože tam, kde transparentnost není, tam je potřeba povzbudit lidi, aby s těmi věcmi, které nefungují, na veřejnost přicházeli. Pokud jde o zřízení toho nezávislého orgánu, tak jak to navrhuje pan zpravodaj, to si myslím, že je správné ta problematika je velice komplexní, netýká se to pouze zasílání informací, ale také řízení informací, ověřování toho, zda ty informace jsou skutečné, zda jsou užitečné, zda mají nějaký dopad. A také jde o udržování vztahů s whistleblowery a o tom, že musí být informováni o tom, zda to jejich hlášení k, něčem, k něčemu napomohlo. A také samozřejmě je třeba zajistit ochranu práv whistleblowerů a nesmí být ponecháni na holičkách, tak aby jaksi byli nějak nechráněni před tou osobou, kterou ohlásí. Vítám tedy tuto zprávu a jsem přesvědčen, že to bude nakonec eh, zpráva velice kvalitní. Děkuji. Ehm, děkuji. Máme tady uh, generální ředitelství pro spravedlnost a OLAF. Kdo by si chtěl říct slovo jako první? Uh, Digi Justice. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych nejprve pohovořil o současném stavu. Samozřejmě s, velký, s velkou pozorností jsme si vyslechli nebo vzali na vědomí návrh stanoviska v souvislosti s pracovním programem Komise na rok 2017. V tuto chvíli hodnotíme eh, potřebu Um, mm, sektoriální uh, akce, um, pokud jde o ochranu whistleblowerů. Samozřejmě, že budeme zároveň respektovat plně princip subsidiarity a uh, za tím účelem jsme zahájili veřejné, uh, veřejnou konzultaci od 3. března do 29. května a dostali jsme um, velký feedback je o to velký zájem a v tuto chvíli eh, vedeme studii, která sbírá eh, empirická data o pravidlech, eh, o whistleblowerech a jejich ochraně při tedy zjišťování nekalých činností a Konzultace a výsledky externí studie budou k dispozici příští měsíc a na tom základě komise informovaně rozhodne o politických nebo legislativních opatřeních na evropské úrovni a vaše doporučení eh, v této podobě, eh, pokud jde o sektorální nebo horizontální opatření, ehm, mm, tady samozřejmě jsou, ale my nejprve zhlédneme, seznámíme se s tou studií a potom rozhodneme o tom, jakou cestou se budeme dále ubírat. Ehm, a pak vás budeme informovat. Děkuji. Děkuji. A kdy si myslíte, eh, že k tomu dojde? V tuto chvíli plánujeme na podzim, um, um, tedy obrátit se na um, tu radu, která se zabývá posuzováním dopadů. Um, další řečnice. Um, um, Děkuji, paní předsedkyně. Nemám toho mnoho co doplnit k tomu, co zmínili kolegové z generálního ředitelství Justice. Samozřejmě eh, to velmi bedlivě eh, sledujeme, eh, posouzení dopadů a další kroky. Snažíme se řešit tyto konkrétní věci, pokud je o ochranu finančního zájmu. Jsou tady specifické otázky, pokud jde o cílenou konzultaci ale komise teď musí eh, ty věci sledovat globálně, proskoumat možný právní základ a předložit eh, komplexní strategii, která se bude snažit řešit mimo jiné Eh, tu otázku, která tady dnes zazněla, a to je rozhodnutí, zda to bude řešeno eh, sektoriálním přístupem nebo horizontálním a jak to bude s právním základem. My musíme završit to hodnocení a mnozí si myslí, že ochrana finančních zájmů je jedna z relevantních oblastí, kdy tedy evropský zájem je jednoznačný a já si myslím, že eh, odpověď přijde v posouzení dopadů eh, Evropské komise, pokud jde o budoucnost a eh, finanční zájmy ve spojení s dalšími opatřeními. Um, tedy to všechno bude zváženo a uvidíme, co specifick, jaká specifická opatření budou potřeba zpravodajem a slovo závěrem. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že diskuse byla velmi užitečná a ještě rozšířila eh, možné oblasti iniciativy na poli této politiky. Jsou tady v podstatě čtyři kategorie. Jednak horizontální přístup, kde vlastně vše, co se dotýká evropské legislativy nebo její implementace, eh, by mělo mít kanál pro whistleblowery na eh, evropské úrovni a možná i na místní. A na úrovni členských států bychom měli mít společná pravidla um, v tom, jak oni chrání whistleblowery a um, pokud toto přijmeme ve zprávě a v usnesení, tak um, Eh, tedy ono to je v tom stanovisku a jinak mám samozřejmě velký, eh, eh, velmi mě zajímá, jak dopadne posouzení dopadů na komisi, ehm, jaký bude právní základ, jak bude vypadat ochrana a jak to dopadne na radě. Eh, to neznamená, že potřebujeme více legislativních návrhů, které budou čelit eh, kritice členských států nebo naplní jejich potřeby. Eh, samozřejmě možná to bude dobré, ale musíme zohlednit také, jak dlouho to bude trvat. Potom přístup mm, k, mm, té, k tomu, kde bude potřeba nové legislativní opatření, ty finanční zájmy, ano, to je důležité. A potom tady různí kolegové hovořili, o e, evropských institucích a jejich agenturách. My tam máme statut, máme tam obecná pravidla k ochraně e, whistleblowerů, mm, ale v mnoha agenturách to ještě není e, implementováno Mm, interně eh, v Evropské unii, ale alespoň základ máme a měli bychom se postarat o to, aby tento základ byl využíván dobře všemi eh, institucemi. Čtvrtá oblast, a já jsem to proto zmínil i v stanovisku, je to oblast, kde komise vůbec není závislá na členských státech, protože má AMO absolutní pravomoc a to je otázka hospodářské soutěže, takže není náhodou, že tam již byl vytvořen eh, kanál pro právo v oblasti hospodářské soutěže. Tam zkrátka komise tak učinit může, protože není potřeba čekat na nějakou většinu na radě a tak dále. A i pozice Evropského parlamentu je v této oblasti slabší než v jiných. Takže tyto čtyři kategorie se odlišují a to řešení, po té, co jsem si vyslechl vaše názory, je, je že interně bychom měli vyjet větší tlak na instituce, aby implementovali to, co již zde existuje. Tam, kde má komise plnou kompetenci, tak to těžko můžeme mm, výrazně ovlivňovat, ale můžeme předkládat různá doporučení a Potom je zde velké dilema, zda bychom měli nejprve jít tím obecným přístupem. My samozřejmě chceme horizontální přístup, všichni si ho přejí, eh, a já tady bez pochyby. Ale, a nebo zda eh, se rozhodneme pro ten rychlejší postup, tam, kde si myslíme, že bude dobré nebo snadné dosáhnout rychlého pokroku i na radě, například pokud jde o ty finanční zájmy, a nebo Možná bychom mohli říci, že můžeme postupovat paralelně, takže nedáme komisi eh, možnost nějaké vytáčky, jak říkal kolega Javor, aby předložili pouze ten sektorální přístup a ten obecný eh, dali stranou. To samozřejmě není náš zájem, ale možná, že bychom měli upozornit na to, že komise by neměla ani vyčkávat s těmi odvětvovými návrhy eh, v oblasti třeba finančních zájmů, pokud ten horizontální přístup bude trvat příliš dlouho. Možná, že z toho by mohl vyplynout takový kompromis. Pokud jde o ty další připomínky, tak eh, tady bych odkázal na to usnesení, které jsme již přijali, protože eh, tam um, um, se to dotýká mnoho toho, co tady zaznělo a mnoho odstavců toho usnesení se odrazilo v tomto stanovisku, ale pokud kolegové tam chtějí ještě něco doplnit, třeba k tomu, co to, kdo to vlastně je whistleblower, jaké jsou tady požadavky, um, které musí být splněny, aby existoval nárok na ochranu. To všechno jsou věci, které samozřejmě, pokud si to budete přát, můžeme do zprávy doplnit, ale nemyslím si, že bychom měli znovu rozpoutat celou tu diskuzi o uh, whistleblowerech, protože jsme tím strávili spoustu času a je to jasné. Eh, jinak je dobré eh, tedy mít mezi sebou ombudsmana a Možná, že ombudsman by také mohl sehrávat roli při ochraně whistleblowerů a, mohl, a součást jeho práce by také mohlo být, eh, že by chránil a konzult, poskytoval konzultace whistleblowerům. O tom jsme zatím ještě nikdy nediskutovali, takže Nevím, eh, jak se k tomu budou ostatní stavět, není to ani dnešní téma, ale myslím si, že by to možná docela dobře pasovalo k funkci, k funkci eh, ombudsmana a v našem usnesení to není vyloučeno, takže by se to tak mohlo stát. A mm, myslím si, že eh, bychom si mohli zatím zjistit, jak to vnímá sám ehm, ochránce práv. Eh, ehm, ne mm, teď hned, ale Mohli bychom se tím zabývat. A jinak samozřejmě se budu snažit zapracovat co nejvíce vašich pozměňovacích návrhů. Myslím si, že nám jde všem o stejnou věc a to je ochrana těch eh, legitimních eh, whistleblowerů. Eh, děkuji. Závěrečná lhůta pro poslanecí návrh je 27. června a tímto stanoviskem a návrhy se budeme zabývat znovu 12 července. Děkuji za tuto intenzivní diskuzi a tím už se dostáváme k bodu číslo 6. Pravidla a postupy předcházení eh, střetu zájmům zvláštních poradců. Ti zvláštní poradci, ehm, máme jich asi 50 v evropských institucích a je to vlastně hm, taková hm, eh, zajímavá funkce, protože jde o jmenování o osobní výběr, bez výběrového řízení mm, eh, evropských institucí nebo eh, Evropské komise. Tato pozice se platí podle odpracovaných dní, je jich asi 407, je to 470 až 600 euro denně a generální eh, ředitel nebo nějaký poslanec ten tady má eh, větší pravděpodobnost eh, se tedy eh, stát hmm, tímto poradcem, ale je tady možný střed zájmu a proto jsme velmi rádi, že tady máme Evropskou veřejnou orchárkyni práv, aby nám sdělila doporučení a výsledky strategického šetření. Paní Rayleigh, musím říct, že odvádíte opravdu skvělou práci Mm, i celý váš tým. Velmi vám za to děkujeme, protože tento výbor se tomuto tématu věnuje již dlouho, sledujeme to dlouhá léta a náš výbor společně s rozpočtovým výborem k tomu předkládal i určité výhrady, abychom vytvářeli tlak, protože, jak ukazuje vaše šetření, my toho potřebujeme ještě mnohem více a e, chceme se tímto tématem e, zabývat. Děkujeme vám a máte slovo. Jsme rádi, že jste mezi námi. <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také za pozvání. Jsem velice ráda, že jsem opět v tomto výboru. Já jakožto evropská ombudsmanka samozřejmě musím vést jednak proaktivní šetření a také se zabývat systematickými problémy v administrativě a přicházet s doporučeními, tak aby celý ten proces eh, byl kvalitnější a transparentnější a efektivnější. Pokud jde o ty zvláštní poradce komisařům, tak eh, ten přeskum jsem dokončila v uplynulém týdnu. Těch eh, poradců je asi 50, eh, mohou být tedy institucionální povahy, radit například eh, auditnímu výboru nebo nějakým dalším výborům a potom mohou být neinstitucionální, tedy jaksi vnější, ti radí výboru, eh, ti radí jednotlivým komisařům a těmi jsem se právě zabývala. Většina komisařů má dva poradce, ale někdo má třeba i pět. Mohou být placeni, většina je neplacena, těch eh, neinstitucionálních je 36, z nich tedy 10 je placeno. Ty, kdo nedostávají peníze, to jsou třeba bývalí komisaři, nějací eh, odborníci, kteří jsou již penzionováni a tak dále. A většina z nich zastávala vysoké politické pozice, buď někde v komisi, v institucích nebo ve členských státech. Pracují pro komisi pouze na částečný úvazek a pracují třeba 4 až 50 dnů. Tak toto mají ve smlouvách a mají právní povinnost provádět své povinnosti nestraně a objektivně a jsou vedeni pouze zájmem Unie. A komise v tomto ohledu čelí velké výzvě, protože ti zvláštní poradci budou mít eh, nějaké své jaksi osobní zájmy. To nebezpečí je větší než u těch, eh, kteří tam pracují na plný úvazek. A jedním z mých úkolů je zajistit právě, aby zde nedocházelo k tomu směšování jejich osobních nebo partikulárních zájmů a práci pro komisaře. Ti komisaři, eh, respektive ti poradci musí předkládat eh, čestné prohlášení, ve kterém říkají, že nemají žádný střed zájmů, potom předkládají prohlášení o svých činnostech a potom také ten daný komisař předkládá určité prohlášení a generální ředitelství pro lidské zdroje poté ověří, že nedochází ke střetu zájmů, případně může navrhnout nějaká mírňovací opatření, kterými se ta rizika omezí třeba pokud nějaký poradce je e, pracoval pro nějakou instituci, kterou komise e, zakládá, třeba nějakou agenturu, tak tam se řekne, že daný poradce nebude vůbec moci hovořit e, do třeba nějakého financování dané agentury. Rovněž je ovšem informován rozpočtový výbor Evropského parlamentu. Pokud je to nezbytné, dochází k dialogu o jmenování těch eh, poradců a poté tedy eh, lidské zdroje jmenují. Já jsem se zabývala dvěma případy, kdy došlo k problémům. Jeden byl v roce 2010, jeden v roce 2015 a tam vlastně ten eh, poradce mě tam došlo tedy k případu eh, eh, nesprávného eh, naložení s těmi případy, došlo tam ke střetu s vnějším zájmem toho poradce a poté jsme se tím problémem začali zabývat také systematicky. Zabývali jsme se složkami veškerých jmenovaných eh, poradců za rok 2015 a první polovinu roku 2016. Celkem to bylo asi 55 případů a mohu konstatovat na straně komise určité zlepšení. Například v roce 2015 komise jmenovala tyto poradce ještě dříve, než eh, DG lidské zdroje informovalo o těch případných zmírňovacích opatřeních. Komise také vydává tisková prohlášení v některých případech dříve, než eh, lidské zdroje provedou veškeré zhodnocení těch případných poradců. Komise tedy nyní i na určitý nátlak nevládních organizací si na toto dává pozor snaží se respektovat ta mitigační opatření, snaží se lépe vymezovat poslání či úkoly těch poradců a v jednom případě došlo k rozhodnutí daného poradce nejmenovat, protože riziko střetu zájmu bylo považováno za příliš velké. Komise také zlepšila formulaci toho takzvaného statement of assurance, prohlášení o e, ujištění a další formulace. Já konstruktivní přístup komise vítám, ale myslím si, že toho pokroku je možno učinit ještě více. Já jsem tedy eh, minulý týden eh, tu svou zprávu uzavřela několika doporučeními na stranu komise. Komise by měla být proaktivnější při vyhledávání těch rizik, měla by se snažit, aby měla opravdu veškeré informace o mandátu a vnějších činnostech těch eh, poradců, protože je obtížné to nějak smysluplně vyhodnocovat, když ten mandát je specifikován vágně, což se často stane. Proto by komise měla hovořit co nejkonkrétněji, pokud specifikuje povinnosti poradců. Za druhé, komise by měla lépe odůvodnit, z jakého důvodu nějakou eh, činnost eh, vyjádří, eh, vyloučí způsobnosti těch mitigačních opatření. Je tady třeba se více zaměřit na ty případné činnosti těch poradců. Pokud jde o ta mitigační opatření, ta také mohou být ještě zlepšena. Opět mělo měli bychom se vyhnout, nebo komise měla vyhnout eh, nejasným formulacím, třeba v tom smyslu, že ten poradce se nebude zabývat činnostmi, které mají nějaký vztah k jeho vnější činnosti a tak dále. Komise by měla zajistit, že bude rychle informováno o jakékoliv změně činností poradce, pokud během mandátu k něčemu takovému dojde. Já jsem eh, zjistila, že některé ty deklarace byly sice aktualizovány, ale pozdě. A komise tedy souhlasila s tím, že bude informovat ty poradce o tom, že musí ty informace průběžně aktualizovat. A také navrhujeme, že smlouvy by mohly být eh, obnoveny pouze, pokud eh, bude v průběhu dvou měsíců vždy aktualizována ta zpráva o činnosti poradců. A také by komise měla více zveřejňovat informace o těchto svých poradcích. Komise říká, že těch informací již na svých webových stránkách zveřejňuje dost, je tam například název práce toho poradce, je tam jeho kurikulum vitae a tak dále. Komise většinou umožní eh, veřejný přístup eh, k prohlášení, která ti poradci předkládají i k tomu dokumentu, který zveřejňuje sám komisař. Nicméně já jsem doporučila, aby oni jaksi sami nejen to zveřejňovali, ale také na to upozorňovali, že něco takového existuje a je možné se s tím seznámit. A také apeluji na komisi, aby zveřejňovala více kontextuálních, širších informací o úloze a mandátu těch poradců to, jak jsou placeni a jaký je ten maximální či minimální počet jejich pracovních dnů. Toto je tedy souhrn těch mých doporučení a já jsem apelovala na komisi, aby mi do října zaslala svou reakci na tu mou zprávu. Velice vám děkuji za tuto velice cenou a pozoruhodnou činnost, protože zde osvětlujete takovou šedou zónu v oblasti komise, o které nemáme velký přehled, nebo jenom těžce o ní získáváme přehled. Nedostali jsme e, informace, protože byly v důvěrném režimu a byl zde opravdu problém, jak dospět k větší transparentnosti. Proto vám velice děkujeme za tento zajímavý výklad. Paní O'Reilly, Snažila jste se někdy i přeskoumat mandáty týkající se zvláštních poradců, co oni skutečně dělají? Například si říkám, když máme generálního ředitele v oblasti zemědělství, ten má přece stovky pracovníků a takový komisař má k dispozici také stovky pracovníků. Jak to, že v rámci svého aparátu nenalezne příslušné informace a znalosti? Oč tam vlastně jde u těch zvláštních poradců? Pokud tedy máme ty kvalitně vzdělané úředníky, kteří jsou schopní, tak proč potřebují ještě nějakou další radu? Pak jsem také byla svědkyní toho, že třeba bývalí generální ředitelé dostávají potom práce jako zvláštní poradci. Když si třeba vzpomenu na bývalého generálního ředitele pro regionální politiku a radí generální ředitel se o zemědělské politice, tak u toho mám otazníky. Potom také jsme viděli, že máme celou řadu lékařů ehm, v řadách eh, zvláštních poradců. A tak já mám takový dojem, že prostřednictvím těch diet eh, ti zvláštní poradci vlastně si kompenzují i takové řádné zaměstnání. Máme třeba lékaře, kteří pracují v Lucemburku pro zaměstnance v Lucemburku intenzivně pro ně pracují, jsou za to i zaplaceni, pro, o tom žádná, proč ne, ale otázka zní, jestli se ti zvláštní poradci tedy nepoužívají také k tomu, aby třeba v souvislosti s různými eh, obcházeli nějaká různá pravidla, která zde máme pro zaměstnávání lidí. Zjistila jste v této souvislosti něco? Zatím se hlásí paní kolegyně Ayala Sender, tak prosím, dávám mi slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám paní O'Reilly. Já vám také blahopřeji k práci, kterou jste odvedla. Určitě v mnoha případech a také hlavně tam, kde ty případy byly komplikovanější, kde se o to zajímalo veřejné mínění a občané, tak tam to jistě bylo velmi těžké. A my jsme si také kladli řadu otázek. Já mám také určité zkušenosti, jakožto detašovaná národní expertka, tak se to tehdy jmenovalo. A já jsem si dřív myslela, že v Evropě pracujeme všichni společně a pak jsem zjistila, že v některých důležitých oblastech, které byly důležité pro nějaký konkrétní členský stát, tak eh, ten eh, poradce to v zásadě si mohl ovlivnit. Španělsko tehdy, když jsem tím poradcem byla já, žádný takovýto, takovéto důležité téma neměla. Šlo třeba o poradce, kteří hovořili do určitých eh, průmyslových záležitostí, které se týkaly velkých firm a podobně. A skutečně je také dobré, aby ti komisaři nebo aby v institucích existovalo dost eh, odborníků na to, abychom nemuseli vyhledávat nějaké hm, jaksi příliš velké množství těch externích pracovníků externích poradců. Mám dvě otázky. Jak víte, tato oblast je pro mne velice zajímavá, protože my jsme měli zkušenosti s určitými vyšetřováními, a ten problém, na který se chci zeptat, se týká ochrany údajů. Vy jste hovořila o tom, že by měly být zveřejňovány ty informace dostatečně široce, ale aby nešlo identifikovat toho daného poradce. A já bych se chtěla zeptat, zda těchto 55 osob bylo informováno o tom, že ty jejich dokumenty budou nějakým způsobem posuzovány. Zda o tom věděli. Protože ta transparentnost by měla být skutečně co nejširší. Na druhé straně je třeba zajistit určitou osobní intimitu pro ty osoby, které by byly předmětem průzkumu. Myslím si, že je důležité, aby osoby, které budou chtít působit jako poradci pro komisaře, aby jak si předem věděli, že ty jejich informace budou zveřejněny, případně, že mohou být předmětem nějakého šetření. To by ti lidé asi měli vědět. protože může jít třeba o nějaké odborníky, třeba lékaře, kteří po nějakou dobu mohou fungovat jako poradci komisaře, ale pak se zase vrátí ke své běžné profesi do každodenního života a takovýto lidé by měli mít přehled o tom, jaké typy informací nakonec skončí v rukou některých orgánů, například eh, ve vašich rukou, paní ombudsmanko a tak dále. A druhá otázka, jak říkala paní předsedkyně, a jak jste zmínila i vy sama, ten eh, systém se tedy zlepšil a Evropská komise ale v některých členských státech vlastně nemá odpovídající zastoupení. A já bych se chtěla zeptat, zda ten systém, který vy se snažíte vybudovat, tedy systém na zajištění transparentnosti a důvěryhodnosti těch poradců, zda by to nějakým způsobem šlo vyžadovat i po členských státech, aby oni také takovýto systém implementovali, protože jinak nás v budoucnosti jistě čeká řada dalších překvapení. Kolega Salafranka, děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní ombudsmance za poskytnutí těchto informací a osvětlení toho, co naší paní naše paní předsedkyně nazývá šedou zónou. Já si myslím, že ta nejistota a ty pochybnosti často vyplývají z neznalosti. Hmm, já bych eh, byl rád, abychom se na to podívali trošičku také z pohledu těch zvláštních poradců, kteří, jak jsem pochopil, jsou početně velice omezeni. Hovořila se jste zde o 50, asi 50, zatímco v komisi pracují tisíce úředníků. A jde o osoby, které jsou vybírány přímo na základě svých kompetencí. A já bych byl rád, Kdybyste to jak si mohla začlenit do širšího kontextu, třeba jaké je procento těch eh, poradců v kontextu pracovníků komise. Já jsem snad eh, to tedy pochopil tak, eh, že někteří jsou placeni, někteří jsou neplaceni, že mohou pracovat maximálně 50 dní, ale že třeba odměna za den činí až 400 eur. Chtěl bych se zeptat, jaký je tedy jaká je průměrná doba těch počtu dní, které jsou zakotveny ve smlouvách, zda jsou ty smlouvy uzavírány na rok nebo na dobu funkčního období toho komisaře. Prostě jaká jsou ta průměrná čísla, pokud jde o počet dní. Také se domnívám, že se zde hovořilo o těch čestných prohlášeních a zde by mne zajímalo, zda je to nějakým způsobem kontrolováno, ověřováno. Zda tedy skutečně ty činnosti, které vykonávají mimo tu svou poradenskou činnost, eh, nejsou ve střetu s rozhodováním v Evropské komisi. Také jste hovořila o tom, že vaše doporučení, která vyplývají z té vaší kontrolní činnosti, komise přijala. A chci se tedy zeptat, za to nějak vyústilo například v to, že se snížil počet těchto poradců. Také by mne zajímal ten dopad na rozpočet. To jsem pochopil, že asi není nějaká příliš velká částka, protože pokud e, většina těch lidí není placená a pokud maximálně mohou ročně pracovat 50 dní, tak to asi zase tolik peněz nebude. Nicméně myslím si, že by bylo dobré to vyjasnit, informovat o tom, Také paní e, předsedkyně položila paní ombudsmance některé dotazy, které bych nechtěl opakovat, ale hovořilo se zde o tom, že ten problém není v tom, že by nebyl dostatek eh, placených eh, úředníků komise, ale že komisář třeba schválně se zeptá někoho vnějšího, protože ten někdo vnější je třeba bývalý generální ředitel nějakého ředitelství, který má obrovské zkušenosti. Nicméně je třeba skutečně, abychom zajistili, že ke konfliktům zájmu docházet nebude. V každém případě, ale čím více transparentnosti, tím lépe. A musím v tomto kontextu samozřejmě velice ocenit práci paní ombudsmanky. Takže děkuji vám a těším se na vaše odpovědi. Děkuji panu o komentu. Nevím, jestli opravdu politici jsou skuteční odborníci. Kdyby si brali skutečné odborníky, dobrá, ale oni si berou politiky. Pan kolega Flanagan, děkuji vám. Rád bych řekl, že musím souhlasit s vaším doporučením já jsem také IR, takže vás zde vítám. Opravdu odvádíte skvělou práci a ať už byste byla odkudkola, byli bychom na vás hrdí, protože odvádíte skvělou práci. Myslím si, že jedna věc, kterou lze těžko nesouhlasit, je, že ten mandát je opravdu velmi vágní. Poslední řečník řekl možná, že eh, lidé jsou placení za to, že vám prostě naslouchají, ale ono těch 400 až 600 euro a potenciálně 50 dní smlouvy, no to je nějakých 30 tisíc eur třeba. A vzbudilo to opravdu moji zvědavost eh, v tomto tématu. Jsem zde tři roky, ale mám pocit, že i kdybych tady byl 300 let v parlamentu, ještě bych nezjistil, co se všechno děje. Takže vy jste svým způsobem eh, nastolila můj zájem o tuto otázku a zvláště také poradci, například kolegy Irafila Haugena. Já jsem si analyzoval detaily jeho zvláštních poradců a vidím na webových stránkách, kde to čestné prohlášení, ale prohlášení o aktivitách tam nevidím, žádný statement of assurance ze strany komise tam také nevidím. A také nevidím, jestli někdo z těch poradců dostává nulu, protože je to prostě někdo, kdo má rád farmáře a dělá to tedy zadarmo, anebo prostě do toho dostane 30 tisíc euro ročně. Protože třeba si chce přilepšit k penzi. Takže nemělo by to být všechno na těch webovkách, dobře, je tam ještě eh, životopis, ale to je něco jiného než prohlášení aktuálních aktivit, protože životopis je to, co dělali v minulosti, ale otázka zní, co dělají teď. A člověk si říká, proč vůbec jsou zapotřebí zvláštní poradci? Protože kolik lidí už pro ně pracuje, pracuje pro ně oficiálně, jako skuteční pracovníci, zaměstnanci a ne nějaký zvláštní orgány nebo poradci. Takže je opravdu důležité položit si tyto otázky odpovědět na ně. A například, až vy, paní odmuzantko, odejdete eh, ze své funkce, tak doufám, že budete zvláštní eh, poradkyni, protože máte hluboké zkušenosti v různých oblastech. A vy jste říkala, že možná váš úřad by mohl hrát určitou roli eh, v souvislosti s oznamovateli. Nevím, jestli znáte případ Jonathana Sugarmana v Irsku, eh, oznamovatel, který poukázal na něco, co stálo Irsko a Evropskou unii obrovské množství peněz. V Irsku se to neřešilo. A teď je otázka, co se dá udělat s takovýmto oznamovatelem. A teď je otázka, máte ve svém úřadu potenciál řešit tyto záležitosti, vyšetřovat je? Já vím, že to říkám dost narychlo, ale mm, byla byste ochotná do toho také jít? Protože váš úřad má velkou vážnost. Děkuji, pan kolega Tara. Děkuji vám. Jak říkal kolega, kdybyste tady byli 300 let, tak možná v tom 250. roce byste to zjistili, ale musíte to prostě analyzovat. Já teď mám nějakých 94 na svůj projev. Paní ombudsmanka by možná něco mohlo doložit, kdyby dostala uh, dokumenty z komise. My jsme měli uh, případ zvláštního uh, poradce, který zároveň pracoval pro softwarovou společnosti a podle těch pravidel by se měly sta- jako odečíst ty finance eh, od té eh, společnosti, eh, od jeho příjmů, což Junkerova komise neudělala, byly ty čtyři Eh, písemné dotazy, nedostal jsem odpověď, teď jsme nastartovali přes výbor AFKO postup a komise nakonec rozhodla, ale nerozhodla veřejně, tajně. Dobře, ten příklad té softwarové společnosti to není moc dobré, protože můžete být zároveň také třeba lobista. Já teď nevím, jak je přesný ten eh, pojem, ale prostě jde o ty platby těm bývalým komisařům. A Kontinuita v administrativě je důležitá, vědět, proč nějaký proces začal a funguje tak, jak funguje, tak tomu možná potřebujete určitého poradce. Ale od čeho pak zde máte vlastně ty úředníky? Pokud komise zdává úředníky, tak přece ty úředníci jsou nositelem této kontinuity. A Někteří bývalé politikové mohou být sice označeni za odborníky, ale nemohou se odpoutat od svých politických zájmů. Já zde nechci jmenovat konkrétní jména, například když hovoříte o té zemi, z které pocházíte nebo kterou nejlépe znáte, ale například když bývalý komisář se chce stát E, nějak součástí nějaké dozorčí rady, nějakého společného podniku Litvy, Lotyšská, Estonska, který bude vydávat peníze v rámci Connecting Europe Facility. Tak politicky to chápu, ale jakou odbornost ten člověk může mít v oblasti budování železnic. A jak za to bude placený? protože platí se z vlády a zároveň z Evropské unie. Na jednu stranu má e, stále ještě ten přístupovou kartičku, přes ní dostane se k Junkrovi, ale na druhou stranu má také svoje vlastní zájmy. Děkuji. No. Zvláštní poradce a jako druhý pracovní trh pro politiky, to je zajímavé téma, nyní má slovo paní O'Reilly. Děkuji za všechny otázky. Vlastně jeden z přínosů vyšetřování takovýchto záležitostí je ten, že to má více vrstev. Řešíte jednu věc, která se zabývá, jak řeší komise střety zájmu a hned se objevují další a další otázky, například u politiku, jako vás, a pak to celé pokračuje dále. A já si myslím, že to je dobře. Ve vztahu k myšlení a otázce, zda potřebujeme zvláštní poradce, to je něco pro vás a pro komisi, aby se tím zabývali. Ono se to stalo takovým příznakem administrativy, řekněme posledních 20 let, že kabinety, administrativa si nabírají odborníky, kteří nejsou z řad úředníků. E, například z naší perspektivy to bylo velice intenzivní, když se moci ujal koncem 90. let e, e, Tony Blair, který si přivedl vlastní poradce, a vzdal se v těchto oblastech služeb úředníků. Já jsem v této oblasti analyzovala a dospěla k závěru, že větší transparentnost by nastolila odpovědi na vaše otázky, anebo by vám aspoň poskytla ty informace, které potřebujete při hledání odpovědí. Například jste se tady ptali, jak jsou jmenováni zvláštní poradci, jak jsou vybíráni, proč je zapotřebí jejich expertíza Kdyby zde bylo více proaktivních informací v souvislosti s našimi aktivitami, byly by specifičtější a detailnější informace o jejich externích aktivitách, pak by si to lidé mohli dávat dohromady a mohli by analyzovat, jestli to je smysluplné nebo ne. Vy jste se tady ptali na tu přiměřenost, 50 eh, poradců a 30 tisíc, eh, nebo více než 30 tisíc eh, úředníků komise, jenomže pokud těch 50 poradců je ve velice klíčových pozicích a v otázce přístupu do centra moci, tak potenciálně jsou mnohem mocnější než nějakých 2000 obyčejných úředníků. Myslím si, že čím více bude k dispozici informací o jejich činnosti a čím více bude zkoumat komise informace, kterou poskytují o svých aktivitách a bude možné vědět, co tedy konkrétně dělají, například ať je to komise pro zemědělství nebo kdokoliv jiný, pak budete moci opravdu klást ty otázky a eh, koumat tuto validitu z politického hlediska, z hlediska efektivity a zdá tedy ta činnost těch speciálních poradců je validní. Otázka ochrany údajů. Ano, jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli toto zanalizovat systematicky a ne případ od případu. My jsme opravdu malý úřad, je nás asi 80 osob a jsou zde různé obavy v souvislosti s ochranou osobních údajů a to, že bychom museli analyzovat řadu individuálních případů, tak by to bylo na překážku. Ale samozřejmě i toto musíte také analyzovat nakolik se vlastně používá eh, pojem ochrany osobních údajů jako takový štít proti transparentnosti v této oblasti. Eh, mělo by to být vlastně docela jednoduché, prostě na veřejné peníze by mělo být vidět, lidé platí veřejné peníze, tak ať na ně vidí. A ta činnost by měla být vidět. Takže myslím, že tady je opravdu téma té ochrany údajů, ale eh, objevilo se i od různých poslanců to, že jste říkali, že někdo by mohl být třeba odrazován od toho se zapojit, někdo, kdo třeba má velice cené eh, možnosti eh, rady a eh, budou ale odrazovaní tím postupem, kdy musí detailně tedy poskytnout informace o svých příjmech, aktivitách a o tom, jaké poradenství poskytují. No, Já, paní předsedkyně, o to vlastně tady ani nešlo. Ta myšlenka zatím byla ta, zda tento způsob eh, vyšetřování nebo analýz je, jestliže je systémový a já vás eh, v tom podporuji, tak pokaždý, kdy je jmenován takový člověk, tak by měl prostě o tom vědět, měl by podepsat, že s tím souhlasí a měl by být informován, tak jak je to v případu OLAFu. Nejde o žádné použití štítu. Vy už jste mi svým způsobem odpověděla, ale já si myslím, že ochrana osobních údajů je nesmírně důležité lidské právo, stejně tak, jako je důležitá transparentnost. Takže tento typ odpovědi se mi nelíbí, musíte zde být opatrní a vy musíte být zvláště opatrná. Já zde neříkám, jestli jste to udělali nebo ne, ale pokud potřebujete nějaké zdroje, tak my budeme ochotni vás v tom podpořit. Ale vy už mi vlastně po druhé dáváte tuto odpověď. Já se ptám na ochranu osobních údajů proto, že vím o případech, které byly opravdu dramatické, kdy soudní dvůr nakonec prohlásil, že to bylo špatně od začátku, ale už vlastně z hlediska eh, ale už vlastně došlo k porušení eh, obchodních zájmů i prestiže toho člověka. Ano, já vás chápu, ale když hodím o, hovořím o ochraně osobních údajů, tak hovořím o um, úřednicích a o jejich úřednické práci. A musí zde být vždy rovnováha mezi veřejným zájmem a potenciální škodou. A to je samozřejmě zásadní prvek eh, každé správné ochrany údajů. Takže myslím, že zde na to vlastně nemáme rozdílný názor. O, někdy ale je ve veřejném zájmu, aby bylo vidět na tu činnost těch eh, lidí, kteří pro veřejnost pracují. Ale že někdy se prostě nesprávným působem používá ten argument ochrany osobních eh, údajů, zvláště co se týče veřejné činnosti eh, úředníků. Také jsme ty ochranu osobních údajů museli právě zvážit při tom, do jaké míry budeme analyzovat ty individuální případy a proto jsme se rozhodli jít tou cestou obecnou. A potom, a, a, o tom také něco je, vy jste o tom také částečně hovořili, že lidé, kteří mají určité schopnosti, jsou mimo veřejnou službu, by měli být motivováni k tomu, aby se zapojili, pokud to je ve veřejném zájmu. A jde zde zase o tu rovnováhu Eh, mezi tou kontrolou, která se jich dotkne a, a vlastně hodnotou té činnosti, kterou budou odvádět. A jak už jsem na začátku uvedla, ona je to záležitost, která má spoustu vrstev a vede to lidi k tomu, že kladou tyto otázky a já a politikové zde i komise musíme pracovat ve veřejném zájmu a takovéto analýzy vedou samozřejmě k pochopitelným otázkám týkajícím se daného systému v úsilí, aby ten eh, systém byl eh, zodpovědnější a lépe odpovídal veřejnému eh, zájmu. My jsme samozřejmě neanalizovali určité detailní oblasti, které zde byly zmíněny. Právě nám nešlo o to zkoumat jednotlivce, ale obecně se podívat, jak se komise staví k střetu zájmu. A závěry ke kterým jsme došli a dosto, to na, se nám velké podpory ze strany komise, je ten, že komise musí jít více do hloubky při své činnosti a musí být také transparentnější ve vztahu k těmto záležitostem. Tak, aby lidé mohli na jednu stranu vidět, jaký přínos přináší ten zvláštní poradce, a také se postarat o to, že ty aktivity, které zvláštní poradci vykonávají vedle své roli v komisi, nejsou ve střetu s tou rolí, kterou hrají pro komisi. Takže při té systémové analýze nám nejde o to, abychom nějak ukazovali prstem na komisi nebo jinou instituci, ale chceme využít naši odbornost k tomu, aby oni si zlepšili ten systém, který už mají a poukázali na případné nedostatky. A na závěr chci říci, že ano, v čase se věci mění a co bylo třeba přijatelné před deseti lety, už dnes přijatelné není. A proto my, komise a samozřejmě parlament, musíme také být dynamičtí, sledovat eh, eh, ten vývoj a přizpůsobovat se jemu. Eh, máme zde různé případy, individuální případy, které analyzujeme a samozřejmě rádi si necháme také eh, upozornit Evropským parlamentem. Můžu se krátce zmínit ještě o tom oznamovatelství? Děkuji. Ano, neformálně už se to se mnou řešilo, zda by zde ombudsman mohl hrát roli. A samozřejmě oznamovatelství je v oblasti řádné zprávy, ale já musím prostě zanalizovat svůj statut a svůj mandát a pak záleží na parlamentu, zda ten mandát v tomto duchu chce změnit nebo rozšířit, tak aby se to mohlo stát jeho součástí. Ty obavy, které zde zazněly, se týkají hlavně ochrany oznamovatelů. A to je ta zásadní otázka, jestli zde by můj úřad mohl hrát roli. Samozřejmě jsem kdykoliv ochotná vám pomoci v jakékoliv roli, kterou parlament považuje za užitečnou pro mě, takže stojí to za diskusi. My jsme měli jednu analýzu oznamovatelství, zda tedy instituce mají svoje pravidla pro whistleblowing a to dopadlo nakonec velice dobře. A jedna věc je mít pravidla napsaná a druhá věc je tato pravidla skutečně aplikovat a myslím, že časem eh, se k tomu vrátíme a zanalizujeme, jak jsou pravidla uplatňována. A samozřejmě také řešíme individuální případy stížnosti těch, kteří mají pocit, že byli diskriminováni v rámci nějaké instituce v důsledku svého oznamovatelství a to my potom samozřejmě analyzujeme a činíme v této oblasti doporučení. Děkuji. Děkuji a nyní kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně chtěl bych poděkovat eh, paní veřejné ochránkyně práv za to, že usiluje o větší transparentnost eh, a eh, lepší ošetření těchto zvláštních konzultantů. Mě by zajímalo vymezení, v jaké oblasti se pohybujeme. Mám k tomu pár otázek. Jsou ti to zvláštní konzultanti Eh, pokryti struktury pro usnášení na komisi? Jsou součástí této struktury. Tam jsou osoby, které jsou, jsou to osoby, které jsou splaceny podle jednotlivých ten, takže vlastně nejsou zahrnuti do té struktury. Můžete to prosím potvrdit? Potom by mě zajímalo, zda máte informace o těchto 50 nebo kolika zvláštních poradců, eh, kteří dříve byli politiky. A eh, jaké je to procento tedy? Kolik z nich bylo úředníky v minulosti a jsou nyní eh, úředníci v důchodu a kolik dříve mělo aktivity politické. Nevím, jestli ta čísla máte teď hned k dispozici, ale pokud ne, tak mi je prosím zašlete dodatečně, protože je důležité, abychom si udělali dobrý obrázek o tom, jak ta situace vypadá. Máte pravdu, ano, eh, oni eh, jsou opravdu v kategorii pro poradce, nepatří k těm, kdo rozhodují. Když se podíváte na webové stránky, tak tam najdete jejich životopisy a um, my jsme toto nechtěli uh, zcela uh, řešit. Nás zajímalo, jak komise nakládá se střetem zájmu. Je tam mnoho informací na webových stránkách komise, ale samozřejmě se k tomu mohu ještě vrátit, obrátit se na své kolegy a pokud budeme schopni uh, tady najít další nějaké informace o těch konkrétních věcech, o kterých ho víte, tak je samozřejmě s vámi rádi budeme sdílet. Um, a my jsme se, jak říkám, zaměřovali spíše na to, jak nakládá se střety eh, zájmu nebo s možnými střety zájmy. A eh, vy tady hovoříte o jiné věci, ano, samozřejmě to k tomu patří a pokud k tomu najdeme nějaké doplňující informace, tak vám je dáme k dispozici. Pochopila jsem to tedy správně, že neexistuje dokumentace k tomu, jak pracují, co dělají, jestli přímo, a přímo ovlivňují komisaře. Nikdo neví, jaké závěry pak jsou z toho vyvozeny. Ano, e, tak to zkrátka je. To je součást e, doporučení, která jsme předložili. Ano, e, tam jde o to, že Mm, komise eh, mm, chce více eh, externích eh, věcí a generální ředitelství má také velmi konkrétní otázky a ta pak je snaha hm, tady schromáždit informace a lépe je zanalizovat. A my jsme tady toho zjistili mnoho a je pravda, že je tam hodně vádních informací. Není tam dostatek konkrétních detailů, abych byla schopna odpovědět na ty otázky, které pokládáte. Pokud jde o vaši roli a roli lidí, kteří dohlížejí na komisi, tak mm, tam jde o ty otázky, které se tady řešily, tedy eh, ta práce, kterou dělají, eh, jaký to má dopad. A to jsou otázky, na které dovedu odpovědět, ale informace, které mám ve zprávě, eh, jsou určité a jistě jsou tady jiné věci, eh, které se dají zjistit eh, jinak. Děkuji. Ano, budeme na tom dále pracovat v rámci procesu absolutoria. A teď má slovo zástupce komise e, z Generálního ředitelství pro lidské zdroje. Děkuji. Paní e, ochránkyně práv za vyváženost postoje, když jste vysvětlovala ten systém. Pečlivě jsme naslouchali vašemu vysvětlování a doporučení. Jste říkala, že jste právě eh, skončili eh, vaši právu aby jsme zatím ještě tu zprávu nedostali. Takže eh, tady je eh, eh, složité na to nějak konkrétně reagovat nebo odpovědět na ta doporučení. Jsem potěšena, že jste poznamenala, že jsme s vámi plně spolupracovali i s vaším týmem a mm, už jsme i zareagovali na některé z doporučení, které přišly ve vašem písemném eh, stanovisku ke konci roku a je zajišťujeme velkou míru transparentnosti. To vám jistě neuniklo. Eh, máme informace, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, kde jsou jména, máme tam informace o mandátech, máme tam životopisy těch daných osob. A já bych pouze řekla, že po té, co dostaneme tu zprávu, tak velmi pečlivě se zamyslíme nad všemi těmi doporučeními a uvidíme, kde bude vhodné eh, a kde můžeme upravit naše postupy a pravidla a samozřejmě si uvědomujeme, že očekáváte eh, odpověď z naší strany do konce října, to jsme vzali na vědomí, velmi vám děkuji a z mé strany je to v tuto chvíli vše. Ano, opět je tady velmi srdečná atmosféra a padáme si tu kolem krku. Eh, děkuji. Já si myslím, že bychom k tomu ovšem měli přistupovat seriózněji ty otázky, které jsme položili veřejné ochránkyni práv, teď musíme ehm, orientovat také směrem na vás. A lidé, eh, kteří ne, nemají důchod od evropských institucí, eh, když hm, tedy pracují bezplatně, bez eh, náhrady, tak to si přece musíte moci dovolit. To znamená, musí tam být nějaký jiný zájem. To není jen tak a já si myslím, že tam jistě musí být nějaké další zájmy v pozadí, takže my bychom rádi od vás slyšeli nějakou odpověď na otázky, které jsme již položili veřejné ochránkyně práv. Toto zasedání je vysíláno eh, a je ve webstreamu, takže se na to potom můžete ještě jednou eh, podívat. Ty otázky, které jsme eh, tady vyslovili, ty se netýkají pouze ochránkyně práv, ale i vás, takže bych byla ráda, kdybyste potom nám zaslala reakci. Pan Flanagan. Um, ehm, nebo v podstatě navázal na to, co jste říkala. Komise by měla být eh, v lepší kondici odpovědět na tyto otázky. Kolik zvláštní poradci od vás dostávají peněz? Eh, ombudsman hovořil, že to je 50 dní až 600 dní na den. Eh, zhruba. Eh, takže mě by zajímalo, jaká částka ročně je vydávána na tyto účely. Eh, je to 50 krát 30 tisíc, nebo je to 50 krát 500? Kolik nás to stojí? Jaké jsou ty náklady? Ano, ano, na to uh, mohu zareagovat. Rozpočtová uh, linie je 960 tisíc eh, pro rok 2017, ten, ten, ten celkový objem prostředků. Musíte nám také odpovědět eh, tu otázku, pokud jde o ty eh, zdravotnické poradce, tím se nahrazuje jiný typ práce, nebo jak, jak to s tím vypadá. A pan Flanagan ještě jednou, kolik zvláštních poradců tady je celkově? Asi 50, to by znamenalo 18 tisíc pro každého z nich? je jich 57, ale to se samozřejmě nedá dělit přímo. Um, když je to 57, tak by to znamenalo asi 14 nebo 15 tisíc na osobu. Když to zprůměrujete, tak eh, samozřejmě ano, můžete dospět k tomuto číslu, ale rozpočtová linie zahrnuje nejen ehm, denní poplatky, ale i rozpočet, který je k dispozici pro konkrétní mise e, těchto zvláštních poradců, protože oni musí také cestovat, aby e, mohli naplnit e, ten svůj úkol, musí přicestovat do Bruselu, aby mohli naplnit svou konzultační činnost. A jaké tam máte denní dávky pro tyto osoby konkrétně? Perdiem na různých úrovních jsou stanovovány eh, podle eh, platů eh, úředníků institucí, takže podle úrovně, o které se rozhoduje jednotlivý komisař, tak to může být 355 euro denně až 500 euro denně. V podstatě se to počítá aritmeticky. Je to, myslím si, kategorie 1.22. Eh, um, ehm. my jsme tyto informace eh, obdrželi za zavřenými dveřmi a možná, že Eh, jsme to zatím, vy jste se na to asi zatím ještě nepodíval podrobně, je to důvěrná informace, protože jsou osobní informace, takže uvidíme, jestli vám to potom bude možné dodatečně za zavřenými dveřmi neoficiálně vysvětlit. Ehm, myslím si, že jsme se dostali k závěru eh, tohoto bodu. Děkujeme paní eh, O'Reilly za to, že přišla mezi nás. Přejeme vám mnoho štěstí a děkujeme. Tím jsme dospěli také ke konci veřejného zasedání. Čeká nás ještě schůze koordinátorů, začne za pět minut a já bych chtěla požádat všechny, kteří eh, nemusí být přítomni nebo nesmí být přítomni, aby opustili místnost, abychom mohli bez prodlení pokračovat. Eh, Přerušuje zasedání eh, do 11.55 minut.